Okay, um, I'm looking around to see, well, we can do the adoption of the agenda. Nobody's shouting at me yet. Uh, Nikdo na mě zatím nekřičí, takže uvidíme, zda můžeme pokračovat, protože nemám tady stínové zpravodaje, takže budu mít sdělení předsedkyně úplně prázdné místnosti. Já nechci začínat, dokud tady nebude alespoň polovina z vás. A zatím tady nejsou ani lidé, kteří jsou stínovými zpravodaji k prvnímu bodu. Jean-Paul tady není. Takže můžeme si teď zřímnout? Ne, není tady někdo z EPP. Takže to znamená, že nemůžeme pokračovat ve schůzi. Předsedkyně, já jenom počkám, až tady budou všichni zástupci, nebo tedy zástupci všech frakcí, včetně tvé frakce, Filipe. Naše frakce je zastoupena. Takže koho tady máme? Vy jste tady za SD. Dobrá. V tom případě můžeme přistoupit k bodu 2, schválení zápisu ze schůze 4. a 5. listopadu. Předpokládám, že jsou tyto zápisy schváleny. Sdělení předsedkyně odložíme na později, až tady bude více lidí, kteří by si je mohli poslechnout. Jak jsem říkala, nebudu přednášet sdělení předsedkyně před prázdným sálem a tak se dostáváme k bodu 4, to je zveřejňování nefinančních informací, informací týkajících se rozmanitosti. A já jsem navrhovatelkou a toto je projednání pozměňovacích návrhů. Chci říci, že jsme se v podstatě shodli na většině pozměňovacích návrhů, takže doufáme, že to povede k dobrým kompromisům, které podpoří většina. Po tomto zasedání dostanete první návrhy kompromisu. Teď máme stanovisko pouze pod článkem 49, ne podle článku 50 z jury. To je tedy výsledek jednání. Já myslím, že to proberu postupně. Prahy pro společnosti a typy odhalení nebo zveřejňování. Někteří Navrhuji zvýšení Prahu, jiní naopak snížení. To se nakonec bude řešit při hlasování. Uvidíme, zda se to vyřeší externě nebo v rámci kompromisu, ale myslím, že si musíme dát pozor, pokud jde o působnost, především když budeme chtít, aby podniky zveřejňovaly více informací, než je obsaženo v původním návrhu komise, protože nechceme evropské firmy příliš mnoho zatěžovat a měli bychom zajistit, aby firmy byly schopny tyto požadavky splnit. Moje původní myšlenka byla podívat se především na obrat společností, ne na počet zaměstnanců, především kvůli tomu, že finanční společnosti mohou mít eh, velký obrat a relativně mohou zaměstnávat jen malý počet zaměstnanců, ale mohou mít velký dopad na společnosti, s nimiž eh, pracují. Takže Myslím se, že by měly být eh, také zahrnuty. Uvidíme, jak se na to podívají ostatní. Možná bychom to mohli pozorovat z hlediska nedávno schválené účetní směrnice. Pak jsou zde takové věci, jako dodavatelský řetězec a eh, due diligence, eh, to si myslím, že je v podstatě podobné. Pokud jde o mezinárodní rámce, tak pozměňovací návrhy předložené v této oblasti jsou podobné. Některé zacházejí dál než můj původní pozměňovací návrh. Společnosti, kterých se to týká, by se měly spoléhat na mezinárodní rámec, který je tedy v rámci EU a nemělo by to být ponecháno na jejich uvážení. Já doufám, že to pomůže řídit se takovými věcmi, jako jsou guidelines OECD pro nadnárodní společnosti. Měli jsme zde, nebo budeme zde mít zítra tajemníka OECD, takže se můžeme zeptat i na jeho názor. Pak je zde hodně pozměňovacích návrhů, které chtějí výkazy podle jednotlivých zemí v každém odvětví. Já si myslím, že je důležité, aby Ekon v tom vystoupil velmi jednoznačně. Musíme jasně ukázat, jakým směrem jsme ochotní jít. Myslím, že bychom to měli prosadit především tedy s výhledem na podporu komise a rady musíme si dát pozor na to, kam dáme ty pozměňovací návrhy. Já znovu předložím ten svůj pozměňovací návrh, ale na jiném místě. A pak jsou zde další pozměňovací návrhy od SND. A jsem určitě připravena poslechnout si Arlín, která byla zpravodajkou k té v účetní směrnici. Možná je tam konflikt, že by to bylo na tom místě, kde je to logické, kam to opravdu patří. Když se to tam tedy takto dá, tak to hrozí, že to otevře věci, které byly nedávno, relativně nedávno rozhodnuty a možná by bylo lepší ponechat je uzavřené. Takže já budu usilovat o váš konsensus, abychom to pojednali způsobem, který nám dá co největší bezpečnost. Výkaznictví podle jednotlivých zemí a audit těchto výkazů si myslím, že by měl být zajištěn, aby to opravdu něco znamenalo. Pokud jde o požadavky na rozmanitost, tak je důležité, aby podniky měly politiky, aby toto podpořily, takže vítám pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem a doufám, že je zahrneme do kompromisu nebo budeme o ně hlasovat eh, tak, jak stojí. Já si myslím, že je dobré nechat si tento požadavek potenciálně pro podniky obchodované na burze. Ale znovu říkám, jsem otevřena vašim návrhům. S tím principem complain or explain, tak já si myslím, že je dobré dát společnostem určitou flexibilitu, pokud tedy musí přemýšlet o tom, co dělají v souvislosti s těmito věcmi a jejich dopadem na společnost. Měli by rozumně a věrohodně určitou věc vysvětlit, proč to tedy nedělají. Takže já bych byla opravdu ráda, aby se z toho nestalo nějaké prázdné formální cvičení. Jean-Paul Gozes tady má doložku bezpečného přístavu. Já si myslím, že tam si musíme dát také pozor. Myslím se, že by to mělo velký dopad na to, na čem jsme se už dohodli u účetní směrnice u těžebního průmyslu a kdyby to bylo nesprávně formulováno, tak by to znamenalo, že některé podniky by byly zbaveny povinnosti něco zveřejnit. A myslím si, že hodnocení komise ohledně tohoto zveřejňování, pokud jde o jejich dopad na konkurenceschopnost, může být tedy lepší cestou. Především by bylo dobré, kdyby zpráva komise byla vydána rychle poté, co tato směrnice nebo legislativa vstoupí v přístav. Mělo by to být něco podobného jako v CRD 4, to výkaznictví by naopak mělo být směřováno na kompetentní orgán, v tomto případě by to mohl být finanční úřad, ale měli bychom vycházet z předpokladu, že ty informace budou veřejné a pokud se z toho bude nějakým způsobem slevovat, tak by to mělo být ospravedlněno a mělo by to být omezeno opravdu na minimum. Rozhodně by se to nemělo stát nějakou jednoduchou možností. To by také bylo zajímavé diskutovat o tom zítra s OECD. Pokud jde o akty přenesené působnosti, tak eh, tam se těším na vaše vysvětlení, protože komise by spíše tedy měla mít větší pravomoc v této oblasti rozhodnout, ale určitě o tom ještě budeme hovořit. A pak si je zde několik návrhů, které jsou zamítnuty. Všechno pochází tedy z německých zdrojů a já bych mohla požádat o vysvětlení, ale chápu, že transparentnost eh, vůči společnostem, to je opravdu klíčová otázka v Německu, to je věc, která se neustále vrací. Zdá se, že poměrně často se objevují snahy určitým způsobem to omezit ale já tomu nejsem nakloněna, stejně jako nejsem nakloněna tomu přístupu Británie k finančním službám. Takže teď bych eh, dala slovo stínovým zpravodajům jako první Jean-Paul Gozes. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se bál, že přijdu pozdě, ale víceméně jsem to stihnul. Vrátím se pouze k jednomu bodu, pozměňovací návrh, který jsem předložil, o kterém jste se zmínila. Já si myslím, že tam bychom se měli vyhnout eh, určitému nedorozumění. Někteří lidé si ten pozměňovací návrh nepřečetli nebo ho nepochopili. Dokonce i francouzské orgány se na mě obrátili s tím, že všechno ničíme, všechno to, co se dělá v jednotlivých zemích. Já si myslím, že to je trošku přehnané. Předsedkyně nemá tlumočení. Já počkám, až si nesadíte sluchátka, protože bez sluchátek je to naše, je ta naše komunikace trochu problematická. Já jsem říkal, že někdo si asi ten pozměňovací návrh nepřečetl dobře. Já se omlouvám, ale já slyším francouzštinu. To je skvělé. Tak funguje už to tlumočení. Já se snažím veřejně vést dialog s předsedkyní a nefunguje to. Teď už to funguje skvěle, tak já začnu znovu. Říkal jsem k mému pozměňovacímu návrhu, že tam není nic explozivního, asi jste to špatně četli nebo špatně jste tomu porozuměli, protože nejde o to, že by se ničily ty informace podle jednotlivých zemí. Jedná se o jeden velmi, je to hypotéza, která existuje v některých zemích, kde národní orgány zakazují zveřejňování určitých informací. Jsou zde některé země, které možná nejsou příliš otevřené a které zakazují zveřejňovat určité informace a vzniká zde otázka, co má v tomto případě udělat podnik. Já pouze říkám, že pokud v nějaké zemi je zákaz zveřejňovat určité informace, tak podnik není osvobozen. Podnik se musí obrátit na komisi, aby vysvětlil svůj případ, svůj problém a komise posoudí, zda je to rozumné, anebo zda se pouze snaží vyhnout eh, svým povinnostem na zveřejňování informací. Takže to si myslím, že je věc, kterou bychom měli vzít v úvahu. Jak se říká ve Francii, nikdo nemůže být nucen provést nelegální příkaz a nikdo nemůže zveřejňovat informace, jejich zveřejnění je v té které zemi považováno za trestný čin. Takže já bych vás upozornil na tento pozměňovací návrh. Chci říci, že zde rozhodně není proto, abychom vytvořili nějakou novou výjimku, protože určitě to bude v našich systémech Evropská komise, kdo bude rozhodovat, zda ty obavy jsou legitimní, anebo zda je to opravdu jen iluzorní a zda není důvod eh, tedy mm, poskytovat tuto výjimku. Okay, thank you very much. Uh, Olin. Děkuji za slovo. Nyní Oli. Adlín. Děkuji za slovo. Já bych chtěla pouze říci, že hovořím za celou naši politickou skupinu a pak mám také ještě několik osobních komentářů. Chtěla bych nejprve poděkovat zpravodajce za to, co my pokládáme za velice pozitivní stanovisko a také souhlasím i s tím, eh, jak jste řekli, s tím, co dělá náš výbor v této oblasti a že bychom také chtěli některé věci zlepšit. A některých eh, věcí se nám podařilo již dosáhnout eh, v legislativě směrnice o kapitálových požadavcích, takže jsme rádi, že tam jsou ti klíčové ukazatele klíčové výkonnosti, také tam je eh, silný systém, který nám teď také popsala paní ehm, zpravodajka, také jsme rádi, že tam jsou ty nárůsty, které se týkají transparentnosti v tom dodavatelském řetězci a také jsme velice rádi, že tam bude větší transparence v oblasti struktury daňového plánování a daňových, eh, daňového poradenství. Takže tam podle našeho názoru nejsou žádné oblasti, kde by docházelo k nedorozumění a doufám, že ještě dojde k další konvergenci, abychom nakonec mohli toto odhlasovat a abychom výboru Jury a Libé dali silný, eh, silné stanovisko. Já jsem také i eh, člen, ehm, členkou toho těchto výber a Sklaus a mm, dalšími jsem odpovídala také i za tu směrnici o transparentnosti a další legislativu v té oblasti. Myslím si, že je důležité, abychom jednu věc řekli eh, jasně. Šangozes už vlastně eh, řekl něco v této souvislosti. Myslím si, že eh, je zde celá ta oblast těch výjimek pro mm, ty trestně právní věci. Já si myslím, že bychom vlastně oslabili to, co už jsme odhlasovali v minulosti, co se týká toho těžebního průmyslu a lesnictví. A myslím si, že to je naprosto zásadní, protože máme globální pravidla, ta byla i v té legislativě zákona Dodd-Frank. A teď rozhodně nemůžeme tato eh, pravidla znovu otevírat, protože jsme se k tomu podepsali. A bylo to ten samý den, kdy Aung San Suu Kyi si převzala svou sacharovou cenu a jedno z věcí, o kterých hovořila ve svém projevu a ve svých interview, ve svých eh, interview bylo to, že eh, zde máme eh, velké mm, velké přírodní zdroje na ropu a mm, les a tak dále a že se nesmí stát, že legislativa vlastně zavrání přístupu místních lidí k tomu, aby měli bohatství z těchto zdrojů. Takže SCC toto zavrhlo. Myslím si, že zcela správně to zamítlo i USA, protože pokud by tam byla určité výjimky pro tato konkrétní odvětví, tak co by to znamenalo? Znamenalo to by, že Angola, Kamerun a tyto další země, které nemají takovou legislativu, by okamžitě zavedly takové, um, taková pravidla, která by vlastně šla proti transparentnosti. Takže byste zcela oslabili tu legislativu. Myslím si, že už v několika trialozích s radou jsme o tom hovořili, o, přesně o těchto věcech a jsem velice Um, také vím, že některé firmy se obrátily na právní poradenství a vlastně um, nakonec to vede k určitému zmatku. A vypadá to tak, že vlastně ten zmatek, který ty firmy vytváří, je úmyslný, protože ty firmy vlastně uh, chtějí, aby se ta situace změnila. Podle mého názoru se nesmíme vracet k těm otázkám a nesmíme to znovu otevírat, protože už eh, to bylo dohodnuto, už to existuje jako legislativa a je dost nešťastné, že komise vlastně chce, abychom znovu proskoumali ty též oblasti. Myslím si, že zpravodajka zatím v této oblasti postupuje velice chytře, protože jsou zde pozměňovací návrhy, které se týkají některých článků, by měly ty věci vyřešit. Také tam jsou určité kompromisy. Ehm, máme zde také ty povinnost o výkazu, o ty zprávy rozčleněné podle jednotlivých zemí. Já si myslím, že to těžební průmysl a lesnictví je prostě specifické, je specifické odvětví a pokud neměli bychom, měli bychom pomáhat eh, zvějícím se zemím bojovat s korupcí a s problémy. Takže potřebujeme zde právo na informace, potřebujeme transparentnost a myslím si, že zde jsou, že to je vlastně něco, čeho se týkají jiné standardy. Také bych ještě chtěla uh, upozornit na, jeden, na jednu věc, abychom tam byli obezřetní. Nechci vytvářet problém, ale myslím si, že musíme velice pozorně přemýšlet o tom, jak ošetříme tuto konkrétní věc. Zítra se eh, bude na pracovní, radě, na pracovní skupině radi um, eh, řešit tři věci. Za prvé vůbec neodkazovat na zprávy rozčleněné podle jednotlivých zemí. Druhá možnost bude návrh eh, rady, který podporuji, protože to je velice silný návrh. Eh, hovoří o tom, že ty zprávy rozčleněné podle jednotlivých zemí by se měly stát součástí roční účetní závěrky. Všechno bude zveřejněno, to znamená, budou tam platit ty největší, nejlepší zásady transparentnosti a myslím si, že to tedy je dobrý, dobrá norma pro transparentnost. A pak za třetí tam ještě návrh pana Baltasaryho, který podle mého názoru je slabší. A jsou však někteří, kteří se domnívají, že to, co Eh, že, že se bojí toho, aby pokud se nedohodneme na těch zprávách rozčleněných podle jednotlivých zemí, tak tím se vlastně, tím vlastně spadne pod stůl úplně všechno, co se týče finančního, eh, finančních vykazování. Takže eh, zde je v sázce mnoho a je důležité, aby zpravodajka s splněnými zpravodají se ještě znovu zamyslela strategicky nad tím, jak co nejlépe tyto všechny věci posunout dále, abychom dosáhli co nejlepší dohody. A jde o to, že ty, to, ten těžební průmysl se to teď vlastně snaží oslabit a jde o to, že vlastně se nám nakonec nemusí podařit dosáhnout toho, co jsme si zde um, přece vzali. Takže my rádi pomůžeme eh, zpravodajce, aby výsledkem byl silný návrh. Myslím si však, že na radě existuje dost skepticismu. Celá řada zemí nechce, aby tam byly ty zprávy rozčleněné podle jednotlivých zemí, nechtějí vlastně to zveřejňování nefinančních informací. Ehm, někdo vlastně říká, že pokud, eh, ne, pokud budete proti těm zprávám rozšlením podle jednotlivých zemí, tak oni nakonec podpoří celkově to zveřejňování finančních informací a tak dále. Děkuji, Adlín, říká zpravodajka. Samozřejmě využijeme vaše zkušenosti a teď dávám slovo Filipovi. Děkuji, já eh, začnu tam, kde Adlín skončila. Adlín, myslím si, že bychom měli zcela jistě chránit eh, ty zprávy rozčleněné podle jednotlivých zemí tam, kde to již existuje, což je těživní průmysl, lesnictví a také banky. Na to bych nechtěl zapomenout. Zcela jistě bych nechtěl, aby došlo k oslabení toho, co jsme dosahli. A je to prostě v legislativě, už je to na papíru, už je to odsouhlaseno a nechci, aby to nakonec někam zmizelo. Co se týče, eh, teda souhlasím s tím, co říkala Arlene, pokud bychom tam dali nějaké výjimky pro ty trestně právní věci, tak by to nakonec vedlo eh, k věcem, které by se týkaly nejenom třeba té Angoly, ale i třeba kajmanským, kajmanských ostrovů. Myslím si, že celá ta možnost eh, by přinesla vlastně třeba určitou omluvu velkým bankám k tomu, že nemusí uplatňovat zprávy rozčleněné podle jednotlivých zemí. Myslím si, že bychom se vůbec neměli touto cestou vydávat. A E, také musíme stanovit pokuty mnohem výše, než podle toho, jak zde jsou. E, musí se respektovat všechna práva, nikoli pouze práva v těch jurisdikcích. Takže měli bychom vlastně ty firmy jak si motivovat těmi, mm, těmi pokutami, aby se chovaly dobře. Ehm, když jsme hovořili o směrnici o kapitálových požadavcích 4, tak tam byla e, také Sharon Bolsová a vím, že tehdy byly všechny členské státy proti. Možná nás podpořilo Německo, možná, ale to už si tak přesně nepamatuji. Nebyl, e, na naší straně nebyl vůbec nikdo. Naštěstí se blíží evropské volby a musíme e, dbát velice dobře na jednu, na jednu věc a to je veřejné mínění. Protože jaké může být odůvodnění jakékoliv vlády, pokud eh, říká, že je proti transparentnosti. Můžete maximálně říkat, že to povede k navýšení administrativy a tak dále, ale víme, že všechny velké firmy mají k dispozici všechna čísla, která chceme, tak, takže a zveřejnit ta čísla to vyžaduje nulové úsilí. A to jsou právě ta čísla, která chceme. Takže by mě zajímalo, Jakou výmluvu by, by, si, mohl, eh, by si mohli vymyslet eh, ministři financí, mm, aby eh, argumentoval proti transparentnosti? Také nás čeká v prosinci summit rady a rada se bude snažit, aby dodržela všechny sliby, které se které eh, se vlastně týkaly toho, kdy se v květnu po řadě různých skandálů se zveřejňováním eh, offshoreových bank eh, zavázali k tomu, že budou bojovat proti daňovým unikům a dalším věcem. Takže musíme teď ještě na ně trošku zatlačit. Řekneme, jste pro to, aby se něco udělalo s tím bankovním tajemstvím a vy jste proti zprávám rozčleněným podle jednotlivých zemí, takže měli bychom na ně takto zatlačit. Mm, myslím si, že jsme se snažili trošku zmírnit všechny požadavky, které tam chceme dávat do těch nefinančních informací, ale zde si myslím, že je veřejné mínění na správné straně, aby zatlačilo trošku na tu stranu zla, jak bych to nazval. A myslím si, že uh, oni se opravdu snaží hm, chránit něco, co vlastně se nemá chránit. Takže měli bychom zde postupovat tvrději. A pokud výbor Jury se k tomu snaží spíše přicházet eh, jemnějším způsobem, mírněji, a víme také, že tam je lobismus, jak uvnitř, tak i mimo parlament, tak víme, že naše hra bude obtížná. Eh, ohledně směrnice o kapitálových požadavcích 4, tak tam jsme museli brát v úvahu také eh, návrh eh, nebo názor výboru Jury, ale v tomto případě to tak není. Takže já si myslím, že bychom se měli se stejnou otázkou obrátit i na výbor Jury. Opravdu chtějí bránit nejasnost, netransparentnost. Německé volby už proběhly, ale myslím si, že by bylo ještě, že budou ještě další příležitosti, kdy by bylo dobré, eh, abychom eh, kladli tyto otázky, abychom se obraceli na ty příslušné osoby. No a jak to můžeme nějakým způsobem osladit, aby to bylo stravitelnější? Co se týče těch eh, zprávách rozčleněných podle jednotlivých zemí a i dalších věcí, které se týkají nefinančních informací, tak pro malé firmy to možná bude větší břemeno a my navrhujeme ve svých pozměňovacích návrzích návrh, který vlastně bude mít takové tři, tři vrstvy. Bude to systém, který bude mít tři úrovně a bude tam jedna vlastně určitý práh, eh, podle, nebo v němž už vlastně nebudete mít tu povinnost zveřejňovat tyto informace. Tam už budete osvobozen od, těch, od této povinnosti. To bude ten první, první vrstva. Druhá vrstva je vlastně eh, teprve, když eh, budete požádáni o tyto informace a třetí vrstva bude znamenat, že vlastně budete mít povinnost tyto informace podávat. Takže to jsou. Myslím si, že potom, poté se nám dokáže, že potom dokážeme najít eh, dohodu, pokud tam také stanovíme dobře tyto tři vrstvy, co se týká zveřejňování těchto nefinančních informací. A pokud eh, pak si myslím, že většina z nás eh, se s tím bude souhlasit. A co se týče delegovaných aktů, eh, Sharon, mohla byste to ještě podrobněji vysvětlit? V, v jakých případech si měla problémy s těmi pozměňovacími návrhy ohledně aktů přenesené pravomoci? Protože jsme vlastně chtěli stanovit standardy zveřejňování nefin- nefinančních informací. Ty by si chtěla všechno dát do té hlavní legislativy a nechtěla žádné akty přenesené pravomoci. Pokud je to tak, tak my s tím žádný problém nemáme. Just a question. Dobře. To byla uh, otázka toho, jak to bude eh, v souladu s um, základními směr, směry a podobně, protože to je mm, širší problém. Pan Fox, já chci říci, že naše frakce v podstatě podporuje původní návrh komise. To je zajímavé, já to teď slyším v italštině tady. Uh, a buongiorno. Tak máme tlumočení. Slyšíte anglicky, angličtinu? Dobře, tak. Začnu znova. Naše frakce v podstatě podporuje původní návrh komise a my podporujeme Eh, ten přístup complain, explain, eh, dodržet pravidla, vysvětlit. Ale nepodporujeme eh, velký počet pozměňovacích návrhů, které jsme dostali především z levé strany parlamentu, které prostě přinášejí stále více zbytečných nařízení pro podniky a společnosti. Chci panu Lambérovi připomenout, že ty firmy, které popsal jako zlé, e, zaměstnávají tisíce lidí, mají zisky, ty zdaňují, platí za veřejné služby a dividendy podporují naše důchodce, takže já možná podporuji kapitalistický systém, na rozdíl od vás se ho nesnažím zničit. Můj pozměňovací návrh měl omezit ten dopad na kotované společnosti na burzách. Nefinanční informace a podpora eh, finančních částí eh, zpráv, které pomůže investorům. Ale jinak nevidím, proč by soukromé firmy měly poskytovat tak podrobné informace. Tyto společnosti mohou samozřejmě vždy dodržovat eh, dobrovolné závazky, které si investoři budou vyžadovat, ale já bych byl proti tomu, aby to platilo i pro S, malé a střední podniky. S ohledem na diverzitu já rád uznávám, že tady korelace mezi úspěchem a odolností v společnosti a e, diverzitou představenstva společnosti, ale nechal bych to na nich spíše než aby to do toho zasahovalo EU nebo členské státy. Nesouhlasím s kolegy z EPP, že tato směrnice se překrývá se směrnicí o genderové rovnováze a pozměňovací návrhy e, přehlížejí již existující vnitrostátní úpravy, které mají toto řešit. Také jsem velice proti začlenění dalších oblastí, které by důvody diskriminace rozšířily nad těch sex, které, nad těch šest, které je uvedeno v evropské legislativě. Ehm, co se týče mm, tedy mm, profesní zkušenosti, ehm, diverzita a podobně, to je podle mě všechno nesmysl, mělo by, nemělo by to být v pozměňovacím návrhu. Co se týče ehm, finanč, co se týče eh, oznamování daňových povinností, to by znevýhodnilo evropské firmy ve srovnání s konkurenty. Toto ani nepodpořilo hodnocení dopadu, tento, toto část. Já doufám, že návrhy eh, komise se nedostanou ještě více doleva důsledku příspěvku některých členů tohoto výboru. Výsledkem by bylo méně pracovních míst a jejich export do zahraničí. Děkuji vám. Někdo další si přeje k tomu se vyjádřit? Děkuji, paní předsedkyně. Jenom několik komentářů. Filipe, měli bychom navrhnout a dělat to, co považujeme za správné. Ne, to si přeje veřejné mínění, to je jedna věc. Někdy se to může překrývat. Já to zase poslouchám francouzsky. Tady se děje něco eh, špatného s těmi tlačítky v anglické kabině. Můžeme zkusit, prosím, anglický kanál? Dobře, tak funguje to. Docházelo tedy k eh, minulosti, eh, k určitým problémům německých firm v oblasti mm, strojírenství a je to v důsledku německé daňové legislativy, která umožnila těm firmám považovat korupční platby jako výdaje, užitečné výdaje. To byla realita. Až do doby před několika lety. A jakmile se firmy zvyknou na určité chování, nedá se to přes noc změnit, bez ohledu na to, kolik směrnic a rezolucí ehm, schválíte. Já bych spíše než tedy eh, řešit celý sektor, včetně malých podniků, tak bych se zaměřil na ten sektor, který skutečně eh, se pravděpodobně chová eh, stále špatně, to je vedle těžebního těžařství a podobně. A toto je strojírenství, když se vyt... když se staví velké továrny, tak eh, je pravděpodobné, že jsou tam korupční platby. Abych začal u tohoto. Já souhlasím se, všema cíly, se všemi cíly, ale myslím, že se snažíme dosáhnout příliš mnoho za příliš krátkou dobu a to nebude dobré. Proto bych k těm sektorům, které tam již jsme identifikovali také strojírenství a velké projekty. Děkuji, to všechno. Díky. Mnoho velkých firm potř musí nést větší odpovědnost za mm, lidi, diverzitu, životní prostředí. toto nařízení je, myslím, velice rozumným nástrojem. Já chci ale zmínit čtyři věci. Za prvé, je velmi důležité pro všechny velké firmy, které mají minimálně 250 zaměstnanců, aby byly předmětem stejné legislativy. A také odbory. Zastoupení odboru je pozitivní faktor co se týče diverzity v rozhodovacích orgánech. Musíme eh, říci eh, jasně, že musí reagovat nebo musí informovat o tom, co se děje v celém dodavatelském řetězci i u subkontrátorů. A za čtvrté, musíme jasně říci, že jakékoliv porušování nebo odchýlení se od těch příslušných postupů by měla podniky ehm, vykazovat a přijmout opravná, opravná opatření. Na argument o e, podávání informací podle zemí, to se týká všech firm, všech sektorech a byla by škoda, kdyby se vývoj v této oblasti zastavil. Takže toto je důležitý legislativní návrh. Měli bychom k tomu přistupovat co nejrozuměji a přijít s rozumným návrhem, který měl být výsledkem tohoto legislativního postupu. Děkuji. Filip teď telefonuje a chce um, intervenovat. Já miluji tedy politickou debatu, ale nemám rád eh, mm, špatná tvrzení. Já jsem nikdy neřekl, že bychom měli dělat všechno pro všechny, eh, včetně malých středních já jsem řekl, že bychom měli postupovat jak si po, po vrstvách, stejně jako ve směrnici o transparentnosti, kdy jsme tam dali nějaké limity pro malé podniky. Byl tam strop, eh, pod kterým už není žádné další vykazování povinné. To, a to implementujeme jako první fázi. Eh, Evropa to prezentuje jako eh, záležitost korupce, ale když mluvíme v, eh, v vykazování podle zemí, u těch šesti hlavních indikátorech, tak to je transparentnosti daní. A není důvod, proč by s tím měl být problém. Já jsem pracoval pro IBM. IBM má čísla země po jednotlivých zemích. Je to nulové úsilí. Nic se to nestojí to publikovat. Samozřejmě může to být pro ně obtížné to akceptovat, ale není to další, a neznamená to další IT, další účetní, další audit, je to prostě jenom zveřejňování. Mlouvám se, Ashley, ale jestli si myslíš, že to je hrozba kapitalismu, tak já bych um, udělal ten závěr, že tedy, pardon, pardon, že to není moje věc? Moje, není moje věc vědět, zda firmy platí daně? To je zajímavé. Tak to je zajímavá koncepce. Takže firmy mají zisky, ale my nesmíme vědět, kde platí daně z těch zisků. Tak to je velmi zajímavé. Takže to ve vaší hierarchii sovereignty, protože ECEKR je frakce, která se velice mm, zásadně vyjadřuje o demokracii. Já s tím obvykle souhlasím, ale vy teď říkáte, že nad demokracií máme pravidla, které si stanoví velké firmy, velké společnosti. Takže nahoře je trh, velké společnosti a pak demokracie. A možná politici by se měli vlastně zodpovídat e, trhu a ne naopak. Tak to se omlouvám, ale vy jste řekl, že to je misreprezentace, ale já se omlouvám, ale transparentnost klíčových parametrů, obrat, zisk, kolik je zaměstnanců, jaké další právní subjekty eh, máte, pod kterým fungujete, soukromé nebo kotované na burze, ty jsou jaksi pod demokracií, v rámci demokracie, ne, nejsou nad demokracií. My máme právo na transparentnosti. Pokud mají podniky eh, problém s transparentností, tak ať se vrátí k Adamovi Smithovi. Mm, Všichni hráči na trhu by měli mít rovné informace, žádná as, informační asymetrie. Já jsem spotřebitel, občan a možná se rozhodnu, že chci dělat, uh, chci podnikat s podniky, které se chovají stejným způsobem. To je transparentnost. Pokud, podnik, pokud společnosti jaksi nesnesou to, že klienti by věděli, co dělají, tak by neměli podnikat. Buď tedy věří v to, co dělají a věří, že to, co dělají, je dobré pro společnost, anebo by neměli podnikat. Pokud jejich podnik, podnikání znamená dostávat peníze e, od společnosti, aniž by si aniž by eh, ostatní věděli, jak to dělají, tak ta, v takovém světě já žít nechci. Pokud eh, vy si to myslíte, tak já si nemyslím, že EKR získá mm, většinu v Evropě někdy v blízké budoucnosti. Někdo další? I hope that I can manage to, uh... Já doufám, že se nám podaří um, najít kompromisní návrhy, které budou vyvážené, ale um, přitom podstatné neměl by to být měkký přístup. Musíme ale se dostat dál. Jsou tady aspekty přiměřenosti, které jsou obecně um, akceptovatné. Souhlasím se, že to asi budeme muset uh, prezentovat v členských zemích, v médiích, protože uh, nedostatek daňových příjmů již není otázka jenom rozvojových zemí, což souvisí s těžebním průmyslem, dřevařstvím. Podobně platí to i pro rozvinuté země a my chceme vědět, eh, eh, kde spousta zemí v Evropě má programy úspor a je otázka, zda jsou schopni vybírat daně, na které mají právo. Takže mm, poskytování informování, eh, vykazování, agresivní daňové plánování eh, a podobně. Tam máme celkem koncensus, ale nestačí to. Nestačí to, abychom věděli, kde se musí dále vyšetřovat nebo zkoumat. Tady to musíme říci jasně. A já tedy chápu, odkud, eh, jak uvažuje Jean-Paul. A instinktivně každý si myslí, no, toto bychom měli zohlednit. Nechceme, aby někdo byl mm, obviněn z něčeho trestného, neprávem, ale pak je tady jaksi mm, per, e, eh, motivace aby se země chránili tím, že budou vydávat špatnou legislativu, která by bránila transparentnosti. A my potřebujeme transparentnost. Měli bychom tedy vydat příslušnou legislativu a když ty země chtějí, aby tam byly kontrakty, tak prostě budou muset nakonec akceptovat, že budou muset být transparentnější, protože když to udělá Evropa, tak to bude důležité jako největší trh nemůžeme říct, stále říkat, že počkáme na ostatní. To je ostuda, že jsme museli čekat na Ameriku, co se týče toho těžebního průmyslu, že jsme my nebyli v čele. Oni to udělali v věto věci a teď jsme na řadě my a to je ten směr, kterým já chci jít. A já doufám, že se nám naší akci podaří přimět kolegy z právních záležitostí, aby byli trošičku tvrdší. Eh, děkuji, takže první eh, návrhy kompromisu přijdou vzhledem k mému omezenému času kvůli trialogům se nám možná nepodaří sejít se face to face. Eh, ale když budeme vidět, co říkají ostatní, tak to, to by nám asi pomohlo. Takže to budeme ještě hlasovat toho 9. 9. 12 abychom to stihli mm, s úladu s výborem právní záležitosti. A já teď přejdu k dalšímu bodu programu, což je financování evropského hospodářství v dlouhodobém horizontu. Doufám tedy. A Wolf Klinc je zpravodaj. Doufám, že funguje uh, dětské tlumočení a zase vítám iniciativu komise zahájit diskusy na toto téma. Ehm, bude se to muset stát eh, klíčem k evropské ekonomice, protože dlouhodobé investice jsou předpokladem růstu, vytváření pracovních míst a eh, konkurenceschopnosti. To jsou oblasti, kde v tuto chvíli Evropa teď zaostává. Vzpomínáte si na Lisabonskou strategii, ta měla do roku 2010 ehm, zajistit, aby Evropa byla nejrychleji rostoucí hlasní ekonomika na světě, to se nepovedlo a nyní se nám blíží rok 2020 a nejsme na, stejn, na dobré cestě. Evropa mm, tradičně závisí na financování z bank. Eh, 70 eh, ekonomiky je z eh, bankovních úvěrů. V USA je to prakticky naopak. To je 30 od bank, zbytek na trzích. To má různé příčiny. Úplně to nezměníme, ani to nechceme, ale um, musíme rozšířit tu bázi nebo základnu dlouhodobého financování. Když eh, se, mm, když ze, světa tady eh, podíváme, eh, tak všichni říkají v Evropě, že, se, že stárne, že je bohatá, bojí se riskovat. To, nejsou ideální předpoklady, ale my musíme přesto investovat do vzdělání, technologie, výzkumu, dopravy, telekomunikaci a tak dále, abychom eh, vlastně ten, mm, to poždění nebo to, to zaostávání v mnoha oblastech dohnali. A proto všichni v eh, finančním sektoru k tomu musí přispět. To nemůže udělat jenom jeden sektor, nejenom tradiční komerční banky, ale to, také to nemůžeme očekávat i pouze od soukromého sektoru, musí to být víc věcí dohromady. Obchodní banky, komerční banky, ať jsou privátní, spořitelné nebo družstevní, budou jistě i nadále nejdůležitějším zdrojem financováním pak máme takzvané rozvojové banky. V mnoha zemích jsou relativně velké a úspěšné, například KFV, EIB nebo EBRD. Ty mohou na pomoci společně se soukromými investory eh, tedy rozjet eh, dlouhodobé projekty. Já doufám, že ve smyslu nejlepší praxe mnoha zemích je možné prohloubit stávající postupy, aby tyto banky se stavily znovu na nohy. Velké Británii je teď mm, Green Investment Bank, Van je také e, snaha o rozvoj banku v Itálii, jsou další pokusy a podobně. A institucionální um, věřitelé, kteří tradičně tedy um, uh, fungovali, teď ovšem mají velké problémy. Když se podíváme na pojišťovny, životní pojišťovny, tak díky eh, regulačním opatřením jsou velmi omezeny mm, mm, také vzhledem k nízkým úrokovým sazbám mají dvojí handicap a dlouho, aby dlouhodobě eh, do toho vstupovali a komise se snaží uh, Mm, to vytvořit dlouhodobé mm, investiční fondy, což by byla dobrá cesta pro institucionální investory. Musíme tedy ulehčit podnikům přístup k penězům na trz, přes trhy. Například v eh, Varšavě je jeden zvláštní burzovní segment, který dělá IPO pro podniky, střední podniky, které potřebují peníze. Dále musíme také private equity a mm, rizikový kapitál do toho vtáhnout. A já ve své zemi vidím, že i střední podniky stále více se snaží tedy e, dávat na trh vlastní dluhopisy. A to, to co tedy financovat sami to, co dělali v minulosti přes banky. I banky mají pro, problémy, protože musí snižovat um, uh, rozvahy eh, a zavádět leveraging a podobně. My musíme také vytvořit možnost um, možnosti pro malé investoři. V mnoha zemích uh, jsou vysoké eh, míry úspor malých eh, střadatelů a ty mají, nejsou spokojeni s možnostmi, které, které mají. Když, chtějí, když dají eh, peníze normálně do banky, dostanou mm, velice malou, malý úrok. Mnozí se obávají riskovat, a aby šli tedy na akciový trh nebo fondům. Ale Můžeme si, dovedeme si představit dlouhodobý investiční fond pro malé středatele, kteří, který by vzal dohromady krátkodobou likviditu um, domácností a převedl to na dlouhodobé zdroje financování, aby současně uh, musí být možnost pro ty domácnosti uh, v dohledné době z toho zase vystoupit, z toho z, toho, z té angažovanosti, pokud to bude potřeb, budou potřebovat. Jedna téma v Evropě je naprosto teď. Eh, te, nebo to je uh, eh, refung. T, uh, my víme, že uh, právě že v USA sekuritizace. Tedy, když v USA eh, to, to vlastně zavinilo tu krizi, ale přesto se mývám, že by to mohlo být, eh, sloužit jako rozumná základna a mm, my bychom chtěli podpořit, aby um, ehm, pečlivě se dělal pra, eh, pracovní skupiny pro sekuritizaci a uh, co z toho vyjde. Uh, a také, co je, má trošku špatnou pověst teď, jsou alternativní investiční fondy. Um, i tam by se dali najít nějaké investiční možnosti. Jedna věc je jasná, když mluvíme o dlouhodobých investicích a potřebuje dlouhodobého kapitálu, tak ho přilákáme pouze, především z zemí mimo Evropu, pokud budeme mít prostředí, který bude, které bude přátelské k investicím. To souvisí nejenom s regulací. Tam jsme v podstatě mm, na kraji toho, co, kraji toho to by bylo akceptovatelné pro neevropské investora, ale mm, máme společnost, která je se poměrně obává rizika a Investoři, kteří sem přicházejí, hledají pozitivní prostředí. E, já bych si přála, aby e, komise provedla hodnocení dopadů o, e, nazvážení různých možností, rizik a příležitostí s, možnost, s možnou jaksi kalibrací kapitálových předpisů, především co se týče pojištění v Evropě. Uh, a se také pokusila e, zajistit, abychom měli stabilní daňové podmínky. Nikdo nechce tedy jednotné daňové sazby, to není reálné, ale přesto potřebujeme spolehlivější daňový e, rámec. Musíme minimálně mít srovnatelnou e, situaci a také bychom měli zjistit, zda právě pro velké infrastrukturní infrastrukturní strukturální projekty, eh, třeba doprava. Možná tam by bylo možné eh, zvýhodnit daňově ty dlouhodobé investice. Děkuji vám a eh, těším se na vaše komentáře. Um, thank you very much. Děkuji. Za stínovém zpravodaje Alfredo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já okamžitě využiju příležitosti k tomu, abych poděkoval Wolfovi za skvělou práci, ale spíš tedy než za tu práci bych mu rád poděkoval za tu otevřenost při debatě. A to o tématu, které je podle mě velmi důležité s ohledem na strategii růstu v Evropě. Takže je to opravdu velmi otevřený přístup a já souhlasím, když se tady hovoří o vztahu mezi dlouhodobým financováním a růstem a zaměstnaností. To je podle mě velmi důležitý vztah, důležité spojení. Ale musíme udělat také takovou minimální sebekritiku. Já samozřejmě souhlasím s tím, co všechno Evropa udělala s ohledem na tuto mezinárodní krizi, ale je také pravda, že kvůli krizi velmi klesly investice v Evropské unii. A já vím, že tady máme krizovou situaci, i pokud jde o závislost. Je to pravda. 75% našich podniků jsou závislé na bankovním sektoru a to si myslím, že je fakt, který nám dává úplně jiný rozměr v pohledu nebo tedy v porovnání s ostatním světem, včetně Spojených států. A nejvíce jsou tím zasaženy samozřejmě malé a střední podniky. Takže pokud jde o ten credit crunch, tak eh, kvůli tomu zde máme situaci, která je taková abych tak řekl, jedinečná a znepokojivá. Musíme najít prostředky, jak znovu oživit investice. Pokud chceme, aby Evropa rostla, tak musíme začít jednat hned. Nejdříve zde máme tedy institucionální investory a na druhé straně zde máme také rodiny. Je třeba aby také občané investovali, aby investovali i dlouhodobě, aby investovali své úspory. A jedna taková moje úvaha. Myslím, že ty Wolfe si o tom také hovořil. Nejedná se jen o problém odporu k riziku, strachu z rizika. Je to také kulturní problém. Mnoho členských států teď vůbec neinvestuje do odvětví, kde jsou naopak v ostatním světě investice zcela běžné. Je třeba začít hovořit také o problému zdaňování, je třeba hovořit o harmonizaci na evropské úrovni. Slyšeli jsme argumenty o tom, že ta harmonizace daní na evropské úrovni je důležitý krok směrem k tomu, abychom potom mohli přijímat společná řešení. To by nejen zvýšilo investice, ale také by našim ekonomikám dalo větší věrohodnost, důvěryhodnost eh, v očích zahraničních investorů. Já jsem toho názoru, že zde není jediný recept pro to, jak se vrátit eh, k růstu, jak obnovit růst. Jsou zde různé školy, různé názory ohledně cyklických opatření nebo zase jiných liberálnějších opatření. Nicméně já si myslím, že jsou zde různé přístupy. Začíná to už tím, co můžeme udělat dnes, teď okamžitě. Já si myslím, že to, co potřebujeme teď okamžitě naléhavě, je více Evropy. Já patřím k těm, kteří jsou toho názoru, že potřebujeme více Evropy. Znamená to nejen Evropa solidarity, ale také Evropa pravidel pravidel, která se budou týkat nejen rozpočtu, ale také růstu a zaměstnanosti. A moje pozměňovací návrhy půjdou tímto směrem, ale plně souhlasím s tím, co vypracoval kolega Wolf, protože si myslím, že je to založeno na vůli dosáhnout společného blaha po společném dobru Evropy, takže si myslím, že je jasné, že potřebujeme také Evropu solidarity a Evropu, kde budou naše národy spokojeny. Eh, A teď za frakci SD Liam. Merci, Sharon. Děkuji, Sharon. Já chci především poděkovat Wolfovi za odvedenou. Jeho příspěvek je skutečně skvělým základem k práci. Určitě bude třeba ovšem jeho zprávu ještě doplnit. Zelená kniha komise zde má různá vodítka, která se týkají možných cest, jak do budoucna financovat hospodářství v kontextu, které je i nadále poznamenáno krizi, poznamenán krizi makroekonomickou. A samozřejmě jde především o investice, veřejné investice, které jsou tím postiženy. Pokud jde o veřejné investice, tak ty klesly o, v porovnání s rokem 2007 o půl procenta, teď to bylo 2,5, v roce, nebo tedy 2, v roce 2007 eh, 2,5 eh, a, eh, a soukromé investice klesly z 21% na 17%. Já si myslím, že do zprávy je třeba zahrnout pojem dlouhodobý veřejný investor. V některých zemích jako Francie existují subjekty, které spíše spadají do této kategorie spíš no, než do kategorie eh, bank, rozvojových bank, protože tito investoři nejsou bankami, ale hrají důležitou roli, aby podpořili, aby podporovali investice, a to jak soukromé, tak veřejné. Odstavec 8 zprávy je velmi dobrý, tam se říká, že banky mají i nadále zůstat hlavním zdrojem eh, financí, to odlišuje ten evropský model od anglosaského modelu, který platí ve Spojených státech. Nicméně jsou zde určité věci, které by měly být ještě vzaty v úvahu v návrhu zpravodaje. Jde především o posílení kapacit dlouhodobých investorů, aby se jim umožnilo více přispívat k dlouhodobému financování evropského hospodářství tím, že se přizpůsobí především prudenční nebo obezřetnostní pravidla a účetní pravidla. Eh, můj kolega Palone, stejně jako Wolf, se zmínili o tom, že je třeba zajistit právní a daňovou stabilitu pro investory. Zde souhlasíme, ale pokud jde o způsob, jak k tomu dospět, tak tam se trochu lišíme. Já souhlasím s panem Palonem, protože ano, cestou je daňová harmonizace a náš kolega, který v tomto sále se mnou nebude ve při, protože on nám poskytnul i nástroje, jak k tomu dospět. Stejně jak zpravodaj zdůrazňuje, je důležité oživit mechanizmy financování malých a středních podniků, zamyslet se nad tím, jak jim usnadnit přístup ke kapitálovým trhům. Důležitý bod se týká sekuritizace a procesu konsolidace bilance bank. Tento proces dále pokračuje s výjimkou určitých zemí. Banky budou i nadále hrát svou roli v zajištění investic. To už jsme říkali, ale pozor, Nejde o to, abychom spochybňovali pokrok, kterého bylo dosaženo od roku 2009 v oblasti regulace bank. Já si myslím, že CRD4 není špatné. Práce našeho kolegy Karase v této oblasti byla velmi přínosná a mnoho ekonomů má obavy, že Vždy, vždy šlo o to, aby se obešla pravidla Bazileje 3. A tady si musíme dát velký pozor. Musíme si uvědomit, že právě to vedlo ke krizi subprimes ve Spojených státech a v určité části Evropy a že je to také prostředkem k tomu, jak rozšířit toxická aktiva na trhu s deriváty. Je pravda, že v bankách jsou určité věci, které nejsou úplně čisté. Nicméně připadá mně velmi důležité ta věc, kterou zde promýšlí Wolf. K tomu bychom ovšem potřebovali studie dopadu. Myslím si, že je třeba vyzvat komisi k tomu, aby realizovala studie dopadu, aby se jasně řeklo, co by mělo být tedy tímto postupem na vysoké úrovni. Mně to připadá jako velmi důležité, nicméně myslím si, že je třeba vědět, mít nějakou přesnou definici, co vlastně by to mělo být. Potom potřebujeme také standardizované normy v oblasti zodpovědného financování. Je třeba definovat správné postupy zodpovědnosti podniků a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí abychom zde nedávali nějaký biankošek. Připravím tedy pozměňovací návrhy, které budou v podstatě schronovat to, co jsem zde řekl a těším se, že budu moci s vámi spolupracovat se zpravodajem i se stínovými zpravodaji. Děkuji. Now for the Greens. A nyní za zelené. Ba, eh, juste, juste un mot, madame. Jen pár slov. Paní předsedkyně, já chci mluvit kolega, kolegu Base Aikauta, který zde nemůže být. On je tedy stínovým zpravodajem a přímo bude tedy kontaktovat zpravodaje, aby se spolu dohovořili na určitých podrobnostech. Já jsem si poznamenal jeho vystoupení. Děkuji a za EKR Další poslanec, myslím. Thank you, thank you, Madam Chair. Well, uh, I'm not a shadow. Děkuji. Já nejsem stínovým zpravodajem za EKR. Naše stínová zpravodajka připravuje pozměňovací návrhy. Já jsem se pozorně vyslechl pana Klince a mám k tomu pár poznámek. Jeho zpráva si myslím, že bude rozumná, dobrá. Samozřejmě v tomto parlamentu se mohou lišit naše názory ohledně toho, jak začít nebo jak pokračovat v hospodářském růstu, jaké způsoby nebo jaké nástroje použít, jak stimulovat růst. Takže přirozeně se naše názory v tomto bodě liší. Bohužel pan Lambert tady není a my bychom mohli pokračovat v rozpravě, která začala tedy předtím, ale mám tedy dvě nebo tři poznámky. Souhlasím s panem Klincem, že transparentní a konzistentní regulační rámec je potřebný k tomu, abychom mohli financovat ekonomiku a dosáhnout hospodářského růstu. Diskutovali jsme o regulačním rámci už několik let a má otázka je, zda zde není příliš mnoho různých nařízení, které způsobují že systém je méně transparentní a méně srozumitelný. Zda ta přílišná regulace neomezí růst. To je tedy jeden bod. Druhý bod je taková sporná poznámka. Já souhlasím s tím, že chcete mít stabilní daňové prostředí, ale byl bych poměrně opatrný protože já jsem vždycky pro daňovou soutěž, takže bych rozhodně nevolal pro, po koordinaci daňové politiky. Podle mě to je jen taková vedlejší poznámka ke stanovisku Filipa Lamberce před několika minutami. Daňová konkurence funguje prostě a jednoduše a Měli bychom ji nechat fungovat. A neměli bychom je omezovat. Takže to je tedy jen pár poznámek z mé strany. Znovu říkám, že nejsem stínovým zpravodajem a jsem se jist, že naše stínová zpravodajka paní Ford bude náležitým způsobem spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Není zde nikdo z GUE, takže Jean-Paul za další řečníky. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě, tři stručné poznámky. Chci říci, že souhlasím s tím, co zde říkal Wolf Klinc. V podstatě mám zde určitý eh, jiný pohled, eh, pokud jde o harmonizaci daní. Já si myslím, že není možné vyřešit tyto problémy dlouhodobě jinak než daňovou harmonizací a rozumnou harmonizací daňových sazeb, aby se, sazeb, aby se zabránilo nadměrné konkurenci. A nicméně bych podpořil eh, Wolfa v tom, eh, že je třeba abychom měli eh, sekuritizaci na vysoké úrovni. Myslím, že se bez ní neobejdeme, pokud chceme mít dlouhodobé investice. Pokud jde o subprimes, když se podíváme na statistiky pozorně a pečlivě, tak si uvědomíme, že když ve Spojených státech kvůli subprimes došlo k velikým problémům, tak eh, v Evropě tam, eh, kde to nezahrnovalo americké produkty, to bylo mnohem bezpečnější, takže si myslím, že to je věc, bez které se neobejdeme, pokud chceme mít dlouhodobé financování. Děkuji. Děkuji. Uh, Ildiko Galpelc. Děkuji za slovo. Já v podstatě souhlasím s tím, co říkal pan Kvincis, ale chtěla bych ještě dodat několik bodů. Týká se to například, nebo zejména bodu 5. Je skutečností, že v Evropské unii je to, mm, jsou to právě banky, které poskytují co, nejde, co nejvíce dlouhodobého financování, ale není to Mm, tak, že by státní zpráva pracovala nekvalitně. Samozřejmě, že investice musí být bezpečné a transparentní, to je velice důležité. Musíme to také v každém, eh, v každým způsobem mm, potvrzovat, musíme to podporovat, ale co se týče nových cest financování a nových fondů, tak musíme také stále vymáhat pravidla státní podpory, co se týče těch, i těch budoucích možností získávání financí. Nesouhlasím s tím, že stát musí být nezbytně špatným hospodářem nebo špatným správcem. Souhlasím s tím, že by bylo dobré ještě vytvářet regionální a vnitrostátní rozvojové banky pro blízkou i vzdálenější budoucnost. By to bylo určitě dobrým nápadem, zejména třeba pro různé přeshraniční projekty. Takže ty regionální nebo jedna regionální rozvojová banka, to je velice dobrý nápad. Co se týče eh, rámce programu pro konkurenceschopnost, tak eh, to by také mohlo usnadnit financování pro malé a střední podniky, ale zároveň si musíme ještě uvědomit, že účetní standardy, účetní normy které eh, by byly stejné v celé Evropě, to by bylo něco, co by podpořilo transparentnost i odpovědné chování firm. A ještě se chci vyjádřit k poslední věci, co se týče mm, daňové harmonizace a daňové koordinace a daňových eh, různých eh, úlev, tak v krátkodobém pohledu si myslím, že daňová harmonizace není dobrou reakcí na problémy při financování infrastrukturních projektů. Myslím si, že bychom měli uvažovat eh, maximálně o daňové harmonizaci v tom střednědobém nebo krátkodobém pohledu. A možná je to dobrý nápad pro budoucnost, ale zatím bychom se měli spíše soustředit na daňovou koordinaci. Děkuji, říká předsedkyně. Ještě někdo se hlásí o slovo? Wolf, chcete se ještě eh, jednou vrátit, eh, pane zpravodaji? Dobře, děkuji. Já se pozře vyjádřím k těm komentářům, které jste zazněli a také se eh, těším i na komentáře stínových zpravodajů, kteří zde dnes nejsou, přítomně. Možná se stručně vyjádřím ke komentáři našeho kolega pana Strejčka. Když jsem hovořil o silné a spolehlivé daňovém systému, tak jsem tím nemyslel harmonizovaný daňový systém. Nemusí to být nutně harmonizovaný systém. Prostě je to nějaký systém, který je stabilní a který se nemění každý rok. Uveď, vedu jeden příklad. Jedna z největších německých pojišťoven Allianz se rozhodla mm, pro velké investice v Norsku a podle všech čísel, které jsou k dispozici, to vypadalo jako rozumné, rozumný nápad, rozumná, financ, eh, rozumná investice. Nicméně eh, v Norsku se pak ta situace výrazně změnila kvůli daňovým změnám, že tedy nakonec ty výnosy té investice byly poloviční. A to je právě takový případ eh, nebo příklad toho, co si představuji pod pojmem nestálá, nestabilní situace, nestabilní prostředí pro daně a to právě jde oproti těmto dlouhodobým financováním. Děkuji. Ještě se dívám, jak to vypadá s harmonogramovém projednání. Eh, Lhota pro předložení pozměňovacích návrhů je 10. Ehm, prosince a 9. Před, budeme 22. Pros, eh, pardon, 22. ledna bychom o tom měli hlasovat a na plenárku se to dostane během února na té druhé plenárce. Teď jsme trošku před, eh, napřed v našem časovém harmonogramu, takže bych navrhovala, abychom si mm, udělali takovou pětiminutovou přestávku. Podíváme se, zda jsou přítomni všichni, kdo mají vystupovat v tom další, té další části. Takže vás poprosím, opět eh, budeme Eh, setkáme se zhruba za pět minut a budeme hovořit o finanční účasti zaměstnanců na zjistcích společnosti. Okay. Just checking we've got everybody. Dobře, tak já se jenom dívám, zda se už všichni vrátili, zda jsme o nikoho nepřišli během přestávky. Děkuji za to, že jsme si takto udělali přestávku a teď se dostáváme k bodu 6. Je to zpráva, autorem je pan Fabricio Berto. Budeme projednávat pozměňovací návrhy. Takže dávám slovo panu zpravodaji. Okay. Grazie, presidente. Dicevo... Děkuji, paní předsedkyně. Pracoval jsem na této zprávě způsobem, který jsem zde popsal před několika týdny a dostal jsem 28 pozměňovacích návrhů, to znamená jeden, téměř jeden ke každému řádku mé zprávy. Pracovali jsme se stínovými zpravodaji, s poradci jiných frakcí, tak, aby se nám podařilo zohlednit co nejvíce pozměňovacích návrhů a na jejich základě tedy vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy. Zpráva se týkala toho, že by zaměstnanci byli vnímáni jako ti, kdo financují aktivitu podniků, ve kterých pracují. Věc, na kterou jsme se měli zaměřit, brala v úvahu také fiskální politiky. A jak víte, my v této oblasti nejsme kompetentní, takže jsme zde uvedli velmi obecné návrhy, obecné texty. Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, pak se tedy přímo vyslechneme zástupce, kteří je předložili, tak z těch 28 si myslím, že drtivá většina je přijatelná. Jedná se o pozměňovací návrhy, které zlepšují ten text, nicméně jdou stejným směrem, jako je ten můj původní. Nicméně dostali jsme i stanoviska, která se týkají kompromisních pozměňovacích návrhů a dvě třetiny z nich eh, odsouhlasili i předkladatelé těch původních pozměňovacích návrhů. Rozprava se, myslím, tedy bude točit eh, kolem pozměňovacích návrhů nebo pozměňovacího návrhu B. To je ten pozměňovací návrh, eh, který měl být takovou reflexí ohledně možnosti těch eh, pracujících, kteří z ekonomických důvodů jsou propuštěni, přijdou kvůli hospodářské krizi o práci, a pobírají sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti nebo nějakou jinou dávku, která tedy má zajistit eh, jejich přežití, tak eh, jsem zde zavedl možnost, eh, že na jejich volbu a pod souhlasem nebo tedy pod podmínkou souhlasu podniku by pracující měl mít možnost, nebo tedy zaměstnanec měl mít možnost postoupit eh, ty eh, dávky, které pobírá tomu podniku, výměnou to, za to, že by byl znovu v tomto podniku zaměstnán. Takže jsou to prostředky, které by byly stejně vynaloženy, ale zároveň zajistí důstojnost toho původně propuštěného zaměstnance, který se tím vrátí do svého původního podniku a budete mít příležitost pracovat. Tak, Vyzývám ty, kteří nesouhlasí s tímto kompromisním pozměňovacím návrhem, aby se znovu nad tím ještě zamysleli. Je to opravdu sociální pozměňovací návrh, není nic sociálnějšího, než veřejně pomoci k zachování důstojnosti zaměstnance tím, že si uh, že se mu dá možnost udržet si své pracovní místo. A myslím si také, že není nic liberálnějšího, než využít veřejné zdroje, které jsou stejně vynaloženy, nebo tedy určeny k tomu, aby byly utraceny, vynaloženy, aby byly využity v rámci produktivní činnosti, v rámci výrobního cyklu, v rámci soukromé činnosti, jejímž cílem je vytvořit zisk. Uh, Děkuji. Teď se skupina SAD. Monika Klevo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za tuto zprávu a také i za to, že, za jeho předložené tři pozměňovací návrhy. Myslím si, že máme před sebou kvalitní text. Za prvé je to text, který odpovídá pozitivnímu trendu, který má vést k, k větší finanční účasti nebo účasti zaměstnanců, který, kterého jsme svědky v několika členských státech. Také si myslím, že je dobré toto téma nastolit v období, kdy se snažíme najít eh, i ty příčiny evropské krize a kdy se to snažíme nalézt a ošetřit i na evropské úrovni. Eh, měly byste být eh, vlastně takové řádné um, na pravidla a pokyny. Myslím si, že potřebujeme dobrou platformu pro eh, dobré, eh, pro to, aby vlastně zde byly mm, uznávány určitá, určitá schémata eh, účasti zaměstnanců po celé Evropě. Také souhlasím s tím, že všechny kroky by se měly soustředit na dlouhodobou vizi, na, také na to, že to má mm, podpořit zaměstnanost, také to musí být dobrovolné. No také to musí jít ruku v ruce s řádnou péčí. Co se týče fiskální politiky, to, to také před chvilkou zaznělo, a také i s, tí, s, vlastně s tím vztahem odměňování um, a v účasti zaměstnanců, tak stále zde ještě máme dost eh, prostoru pro zlepšení a také zde ještě hodně práce, kterou musíme učinit. Chtěla bych zcela jistě apelovat na komise, aby se podívala na tuto oblast zejména třeba na osvědčené e, postupy a na základní, myslím si, že byste mohli mohly být určité evropské, základní evropské principy, které, které by řídily tuto účast zaměstnanců. A také souhlasím s tím, že musíme věnovat více pozornosti daňovým otázkám, zejména e, tomu, aby se zabránilo dvojímu zdanění. Zároveň musíme najít nějaký evropský způsob, jak pomáhat e, vnitrostátním firmám. A pokud, eh, já bych se ještě chtěla stručně vyjádřit k tomu kompromisu o kterém hovořil zpravodaj. Já si myslím, že ta myšlenka je zajímavá. Mám ale nějaké určité konkrétní výhrady k tomu, jak by se to vlastně zavádělo do praxe. Ptala jsem se i kolegů z jiných výborů, třeba z výboru EMPOL, a požádala jsem je o návrhy takže bych vás ještě požádala, abychom měli trochu více času nad tím zamyslet se, zda ty myšlenky by mohly být podpořeny i skupinou SAD. Děkuji. Děkuji. Teď za skupinu ALDE. Filip Debaket zde není. Chce vystoupit někdo jiný? Vypadá to, že nikoli. Za zelené. Ne, ještě. Aha, je tady Filip. Filip je zde. No, my jsme opravdu trošku napřed. A takže chvilku, dáme vám chvilku, až ať se nadechnete. Ano, já si myslím, že stejně asi zhruba víte, o čem asi budu mluvit. Chtěl bych nejprve poděkovat zpravodaj za práci, kterou odvedl. Také děkuji za plodnou diskusi, která proběhla. Myslím si, že vždycky se držíme stejných zásad. Je důležité, aby zaměstnanci byli stimulováni k tomu, aby zůstávali déle v jedné firmě. Také je důležité, aby zde byla určitá motivace. Mm, a ta motivace může být spojena s, různými, s různou finanční účastí. E, už e, jsou zde různé možnosti, které využívají e, různé firmy. Myslím si však, že každá firma by si měla vybrat svůj vlastní systém, Eh, jak, jaké pobídky chce nabízet, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat. Vyjádřím se ještě sručně k kompromisům. Kompromis A, souhlasím s tím, jak ten text vypadá. Myslím si, že e, některé věci nemusíme opakovat třikrát dokola, takže bych eh, možná požádala o určité redakční úpravy protože ta jedna věta se opakuje na začátku i v další části textu, takže si myslím, že bychom to měli tento návrh redakčně upravit. Kompromis C, ten rovněž můžeme podpořit. Myslím si, že je to jasný kompromis. A co se týče kompromisu B, tak tady s tím máme trochu problémy. Samozřejmě souhlasím s tím, že pokud jsou zaměstnanci nuceni opustit společnost, eh, tak potom by měli mít možnost reinvestovat do té firmy, ale pak si myslím, že by se vlastně měli stát pak eh, vlastně je problém s tím, že oni se nestanou akcionářem. Já si myslím, že ten návrh, který ukazujete, který předkládáte, ne- nemá žádnou další hodnotu, nemá žádnou přidanou hodnotu a myslím si, že pro nás je tedy ten kompromis B dost těžko stravitelný. To jsou z mé strany veškeré komentáře, které k tomu máme. Děkuji říká Sharon. My jsme, se snad, my jsme tě hledali, ale když jsme tě neviděli, tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat. Je zde někdo za zelené? Není tomu tak. Chce se k tomu vyjádřit někdo za skupinu EKR? Sajat kamel zde není. Chce se k tomu vyjádřit ještě někdo jiný? No tak to vypadá, že toto téma ukončíme ještě dříve, než jsme se do toho pořádně pustili. Takže pokud už nejsou žádní další zájemci o slovo, tak dávám slovo zpět eh, zpravodaji. I Pokud jde o stanovisko ALDE, tak já jsem dostal sdělení, které se týká kompromisu B. Tam by byli ochotní hlasovat o tom kompromisu, kdyby tam bylo hlasování po částech. Takže pokud by bylo možné tedy ten kompromis rozdělit na dvě části, tak eh, proč ne? Já si myslím, že pokud to tak bude, tak i ALDE bude pro ten kompromis B, pokud tam tedy bude to hlasování po částech. Já na to velice rád Eh, odpovím. Možná došlo k nějakému nerozumění. V tom kompromisu B jde o to, že pokud někoho vyhodí, tak může investovat své peníze zpět do firmy a potom ale by ta firma měla mít povinnost toho člověka opět přijmout a pro mě je to dost eh, zvláštní. Já si myslím, že bychom měli rozlišovat mezi akcionáři, mezi manažery a mezi mm, zaměstnanci. To jsou tři různé druhy vztahů, eh, pokud to chcete nějakým způsobem propojit. Eh, samozřejmě, že firma může říci, že mm, všechny, eh, eh, že všechny akcionáře může najmout opět. Ehm, akcionáři se mohou rozhodnout, jak postupovat. Ale já si myslím, že celkově ta myšlenka, která je zatím, je trošku zvláštní a pro nás je to stále ještě problém, abychom to podpořili, ani kdyby se to rozdělilo, ani kdyby tam bylo dílčí hlasování. Myslím si, že Ehm, zatím ta firma nemá žádnou, můžete reinvestovat do firmy, firma vás může najmout. Myslím si, že je zbytečné toto navrhovat. Chce se k tomu ještě vrátit eh, zpravodaj a ještě komise se hlásí o slovo. Máme dnes poměrně dost času, protože zpravodaj k dalšímu bodu má trochu spoždění, takže si můžeme dopřát dost času a můžeme se tomu věnovat podrobněji. No, beh, <laughs> adesso no, non che si debba necessariamente... No tak eh, nemyslím si, že bychom museli tady ten čas nutně využít. Eh, já jsem tedy pochopil z toho stanoviska ALDE, že jsem tedy dostal tedy to písemné stanovisko, kde navrhují rozdělení jedné věty kompromisu B. A pokud tedy jde o mě, tak toto rozdělení na dvě části podle mě tedy bylo možné, takže by bylo možné hlasovat ve dvou částech. Podle mého názoru je toto možné. Proč by ti, kdo financují jednu společnost, měli být nahlíženi stejně, bez ohledu na to, zda budou znovu nebo nebudou přijati po té, co byli propuštěni. To byla věc, kterou jsme diskutovali. Souviselo to s tím, že právě teď jsme v krizi a máme nezaměstnanost a do řešení toho problému nezaměstnanosti státy stejně hodně investují. Takže nešlo o nějakou soukromou investici, šlo o investici, která spočívala v tom, že se použijí veřejné zdroje, jsou to tedy zdroje, které stát dává nezaměstnanému v rámci solidarity, podle toho, jak platí pravidla v té které zemi, takže tyto prostředky by se vynaložily tímto způsobem. Nešlo o to, že bychom odlišili tyto investory. Jde o to, že by se využily prostředky, které už jsou určitým způsobem diferenciované, protože podporu v nezaměstnanosti berou pouze nezaměstnaní, nikdo jiný. Takže šlo o to, aby se ta část veřejných prostředků navázala na financování soukromé aktivity. Takže nejde o nějaké rozlišení, které bychom dělali uměle my, to je přirozené rozlišení které existuje v sociálním systému všech členských států. A pokud jde o to, co zde říkalo SD, tak já souhlasím. že je možné se ještě dozíčka nad tím zamyslet, zamyslet se nad tím, zda bychom našli nějaký společný bod. Tento dokument je rozhodně pro evropský Jeho cílem je podívat se tak trochu z nadhledu na možnosti financování podniku a na možnosti zaměstnanců trochu strukturovaněji se spojit se svým vlastním podnikem. Takže tam jsme se hodně zaměřili na prvky, které nás spojují a na základě toho musím říci, že zde tedy máme i čísla, která hovoří na důkaz toho, co jsem říkal, z těch 28 pozměňovacích návrhů jsem odmítl pouze dva, protože šli rozhodně proti duchu toho, co jsem navrhoval, takže to svědčí o tom, že pokud je o podstatu, tak se shodneme. Já si myslím a souhlasím v tomto směru i s kolegou z SD. Musíme ještě hodně pracovat protože za tak složitou záležitostí je opravdu ještě spousta práce, protože jsou zde velké rozdíly mezi jednotlivými státy. Thank you very much. We're getting... Děkuji. Pokud eh, teď dáme slovo komisi a pak se ještě zpravodaj nebo komukoliv jinému, protože máme ještě 25 minut, než přijde eh, příš zpravodaj na další zprávu. Takže komise, ještě projednáte dost času. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu eh, zacházet do detailů, ale chci zdůraznit zájmy a aktivity komise v této oblasti. Stručně, za prvé, ehm, vlastnictví akcí zaměstnanců je v eh, akčním plánu komise o, o vedení podniku a mm, práva společností. My jsme zdůraznili eh, význam pro těchto programů um, a mm, vyšování transparentnosti a kvalitu vedení společnosti v programech účasti zaměstnanců. Eh, celá řada studií eh, zjistila, že společnostem se zvýšila konkurenceschopnost a zvýšila se také motivace zaměstnanců. Takže to je nástroj, který má přímý pozitivní dopad na ekonomický růst, tedy eh, konkurenceschopnost, zaměstnanost, což um, je v souladu s dlouhodobým eh, uvažováním a financováním společnosti a ekonomiky. Další věc, eh, pilotní projekt Evropského parlamentu prosazování vlastnictví mm, podílů zaměstnanců eh, znamená, že se bude posuzovat, posuzovat programy vlastnictví podílu zaměstnanci a důvody eh, šir, velkých rozdílů mezi členskými státy, problémy přeshraniční implementace finančních mm, particip, program finanční participace zaměstnanců a také formálně popíšeme možné regulační a neregulační eh, kroky, které mohou být provedeny Eh, na prosazování participace zaměstnanců, především vlastnictví podíl akcí společnosti. Například by bylo možné zvýšit transparentnost, lepší praxi, regulační prostředí a také efektivní daňovou zátěž. Výsledky tohoto, těchto pilotních projektů a nejlepší praxe z různých zemí budou předmětem diskuse. 30, na konference 30. ledna zde v Bruselu. Komisař Barnier využije příležitosti a um, bude prezentovat klíčový projev o uh, vlastnictví uh, akcí soměstnance společností. Děkuji. Někdo další si přeje slovo? Spravodaj konzultuje. Chcete ještě něco říci? Fabricio? Ano, jen taková drobnost. Já samozřejmě děkuji komisi. Souhlasím se vším, co zde zaznělo. Ale jen jedna taková drobnost, pokud jde o pře- překlad. V textu v italštině se hovoří o finanční účasti zaměstnanců na ziscích společnosti. Takže to by znamenalo zisky a my teď tady hovoříme o aktivitě společnosti, tak já opravdu nechci, aby si nějaký italský kolega myslel, že se jedná o účast na zisku. Ne, to je vlastně účast na aktivitě, která přináší zisk. Tak, tak bych to ještě dopřesnil. Anybody else? No. Uh, I... Dobře, někdo další? Eh, ne, mm, bylo mi řečeno, že Andrej Šváb ještě 10 mm, minut eh, mm, bude mít spoždění od toho uvedeného času, takže máte 20 minut. Pokud nemáte nic jiného, tak bych udělala krátkou přestávku a na 15 minut a pak doufejme, že budeme začít tedy dalším bodem. Děkuji. zobrazil. Okay, everybody, we've captured our rapporteur, um, who's... Uh... Hmm, už vás eh, všechny poprosím, abychom se usadili. Už přišel i náš zpravodaj, který měl určité problémy s dopravou, takže jsme všichni zde. A dostáváme se k bodu číslo 7 a budeme hovořit o pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie. Spravodajem nebo navrhovatelem je pan Andreas Schwab. Andreas, dávám ti slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem velice rád, že dnes máme příležitost pohovořit, eh, mít vlastně tu první výměnu názorů, která se týká předložených pozměňovacích návrhů. V, minulým, v minulém týdnu jsem se setkala se stínovými zpravodaji, měli jsme spolu jednu schůzku a tato schůzka byla velice zajímavá a velice důležitá na této schůzi mm, jsme se také soustředili na budoucí mm, cestu. E, jsem rád, že je, zde panuje dohoda o tom, jak vymáhat očkodnění, které plyne ze škody způsobené kartelovými dohodami. A mm, v tomto kontextu mohu říci, že jsme prošli všechny pozměňovací návrhy. My ne vždy, ne vždy bude, ne, vždy, ne u všech pozměňovacích návrhů bude možné dosáhnout kompromisního, náhrbu, mm, kompromisního uh, znění. Eh, paní Inflat hovořila o tom, že bychom se mohli setkat s komisí a pohovořit o některých věcech, například o tom, jak důležitý je program schovývavosti k tomu, aby se eh, mohlo v Evropě uplatňovat anti, um, antikartelové právo, aby se mohla prosazovat hospodářská soutěž. Paní předsedkyně, chtěla bych vám ještě říci, kde, v jaké fázi se teď nacházíme. Hm, také spolupracujeme i s eh, výborem pro právní záležitosti a v některých věcech se Eh, lišíme v tom, kdo má být hlavním výborem pro některé věci. Já jsem velice rád, paní předsedkyně, že po dvou měsících se nám podařilo dosáhnout dohody. Výbor Jury bude mít výlučnou kompetenci v otázkách, které se týkají článku 5, 17 a 18 a ještě jeden článek. Co se týče těchto článků, eh, a my budeme odpovědní za definici článek eh, v článku 4 6, 7, 9 a 20 až 29 a také článek 4 a v ostatních věcech budou ty kompetence sdílené. Těším se na dobrou spolupráci s poslancem panem Rabkajem, který je odpovědným eh, ve výborem Jury. Hovořili jsme spolu už eh, při několika příležitostech, ale vlastně nevíme, kdy přesně bude mít hotový návrh své zprávy. Takže budeme muset ještě počkat na návrh zprávy a také na to, jak dopadne hlasování. Znamená to, že práce v tomto výboru se pak musí přizpůsobit práci, která nebo výsledku práce z výboru Jury. Budou uh, hlasovat 21. ledna. A pokud Um, a my bychom tedy měli být schopni hlasovat 27. ledna v tomto výboru. Jak víte, tak v komisi nebo na radě se ještě vedou jednání o tom, zda se má být, zda má být použit pouze právní základ, nebo tam se má vycházet pouze článku 123, co se týče výlučné pravomoci, protože ten návrh komise spočívá na dvou právních základech. A rada eh, musí být eh, jednomyslná ohledně změny právního základu a zatím existují určité pochyby, zda k tomu dojde, zda je možné změnit ten právní základ. Takže zatím budeme postupovat podle toho stávajícího postupu. A já sám jsem v tomto duchu předložil celou řadu pozměňovacích návrhů. Pak jsou zde ještě dvě, dva případy, dvě věci u Evropského soudního dvora které se týkají eh, důvěrnosti podkladů, důvěrnosti dokumentů, které má komise k dispozici a také se to týká i programu klíčových svědků. A jde o to, že vlastně tyto dokumenty by neměly eh, že by tedy měly být eh, mm, zveřejněny, pokud po to bude žádost. A také co se týče ochrany těch klíčových svědků, tak ty diskusy již probíhají už několik let je to velice důležité pro spotřebitele, protože celá řada kartelů by nebyla odhalena, pokud by nebyly k dispozici tyto programy komise. A dále je to také důležité pro možnost mechanismu kolektivního očkodnění. Proto bude rozhodující, aby tyto programy vypadaly tak, aby v budoucnu dostatek mm, Společnosti toho mohlo využívat a e, kartely, kde se třeba podíleli vlastní zaměstnanci, takže oznámí komisi a tím nebudou muset platit e, sankce, ale e, mm, neznamená to, že by neměli povinnost odškodnění vůči a podobně. Tedy nadále budou Eh, zodpovědné za odškodnění, za škody, které způsobily, ale tím vlastním oznámením budou moci dosáhnout toho, aby komice pak nepotrestala toho, kdo to oznámí jako první a to je důležité. A proto jsem velice vděčný, že eh, kolegové eh, se dali, podali pozměňovací návrhy dostatečně přesně. Z mé strany Tady už bylo všechno řečeno a nyní by mě zajímalo, co řeknou kolegové z ostatních frakcí k svým pozměňovacím návrhům. Děkuji. Okay, thank you. And... Uh, Děkuji. A stínový zpravodajem SND. Ne? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Švábovi za jeho vystoupení a také za to, že už minulý týden a jindy jsem měl příležitost vyměnit si s ním názory na toto téma. Doufám, že v této výměně názoru budeme pokračovat, protože čas nás tlačí, pokud 27. ledna chceme hlasovat, tak musíme pracovat už teď opravdu velmi tvrdě a intenzivně. Pokud je o právní základ, tak já bych rád připomněl, že když hovoříme o této věci, je jasné, že je to věc, která se týká práva v oblasti hospodářské soutěže, ale také se to týká základního práva na právní a soudní ochranu. Ještě před listinou základních práv zde tato záležitost existovala. Není možné přijmout žádnou normu, která by měla platnost zákona, aniž by zde byla, byl souhlas parlamentu. Já si myslím, že to rozdělení odpovědnosti nakonec eh, proběhlo dobře. Z těch 27 pozměňovacích návrhů pouze dva by mohly být eh, v kompetenci, ve výlučné kompetenci výboru jury. Já chci jenom říct k těm svým pozměňovacím návrhům, že v podstatě vyjadřují ty mé obavy, které jsou s tímto spojeny. Otázka žalob o náhradu školy, škody, to je věc, která je soukromým pilířem. Když předstoupil před nás komisař na slyšení, tak si vzpomínám, že zástupci socialistů i lidovců chtěli, aby slíbil legislativní iniciativu v této oblasti kolektivních žalob o náhradu škody. Je to tedy věc, která nesouvisí úplně s, kolektivní, s kolektivními žalobami. Důležité je, aby to bylo konzistentní i z horizontálního hlediska a to je potom eh, otázkou výboru Jury. Ty mé pozměňovací návrhy jsou některé technické. Já tam chci začlenit eh, možnost eh, přátelských eh, vyrovnání. Někdy se může jednat o platbu, někdy se může jednat o jiné metody, které mohou přinést uspokojení do budoucna, které mohou uspokojit tedy ten požadavek do budoucna. To je tedy věc, která zůstává otevřená. Dále je důležité, aby se zajistila možnost žalob ze strany jednoho či více jednotlivců, kteří byli obětí, a to jak z hospodářských důvodů, z důvodu právní jistoty, aby se zabránilo protichudným řešením. Takže si myslím, že to nemá záviset pouze na vůli členských států, ale také by to mělo být součástí principu takovéto iniciativy. Myslím si, že je také nutné podpořit programy schovývavosti, musíme usilovat o rovnováhu, aby se také zaručila práva obětí na ochranu, protože ty zase musí mít eh, přístup ke všem údajům, aby mohli uplatňovat své požadavky. Je nutno vždy zajistit soudní kontrolu, je nutno zachovat programy schovývavosti a také musíme být poměrně flexibilní, abychom rozlišovali mezi informací a dokumentem. Mohou být eh, některé věci, které nejsou tak důležité, jako například eh, třeba identita svědka nemusí být nutně důležitá. Někdy je to relevantní, někdy ne. Někdy může být důležité naopak zachovat eh, tajemství ohledně identity. Takže to jsou tedy určité úpravy, které navrhuji, pokud jde o právo na ochranu hospodářské soutěže a škody, které mohou postihnout podniky nebo spotřebitele. Tam jsou různé úrovně, buď tedy se to může týkat vztahu podniku a klientů, nebo tedy koncových spotřebitelů. Tam je nutno zajistit aby nebylo možné požadovat odškodnění za jednu věc na dvou úrovních. Tam si myslím, že musí existovat záruka v této oblasti a zároveň musíme také zajistit, aby zde byly adekvátní vztahy mezi soukromými žalobami a veřejnými. To znamená, že úřady na ochranu hospodářské soutěže v zásadě nesledují ty soukromé škody, sledují chování, které je v rozporu s volnou hospodářskou soutěží, ale je třeba tedy zajistit aby v určitém okamžiku, když je tedy vydáno to rozhodnutí orgánu na ochranu hospodářské soutěže, aby se tím žádným způsobem nezdržovalo toto očkodnění. Takže si myslím, že to by tam mělo být také začleněno v rámci doložky. A pak je to další věc, která si myslím, že je důležitá a o tom musíme diskutovat. Týká se to kolektivních žalob, skupinových žalob. Já si myslím, že když zde budeme mít doporučení pro kolektivní žaloby a když eh, ty principy tohoto doporučení nebudou závazné, tak za několik let se může stát, že budeme mít eh, postup podání kolektivních žalob, který bude úplně jiný v každém členském státě. Já si myslím, že teď nemůžeme rozhodně takovouto různorodost podporovat. Měli bychom stanovit eh, řadu principů, které by měly platit eh, ve všech členských státech pro kolektivní žaloby. V případě opt-in, eh, nebo tedy státy by měly mít možnost uplatnit postup opt-in. Někdy se může stát, eh, že Osoby tedy nepodávají tyto žaloby, protože se jedná o malé částky, nicméně se jedná o kumulativní částky a celková hodnota škody je potom velmi vysoká, takže to je vyloženě typický příklad pro kolektivní žalobu. Myslím si, že tato iniciativa by měla i takovéto žaloby zahrnovat a proto jsem navrhl iniciativu v této oblasti. Já doufám, že se nějakým způsobem dohodneme, budeme v následujících měsících spolupracovat a znovu chci tedy vyjádřit svou vděčnost zpravodaj za jeho otevřenost a za chuť vést dialog. Děkuji. Ne, v Děkuji. Sophie Intveld, Alde. Děkuji. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za Eh, velice inkluzivní způsob práce. Souhlasím s mm, většinou z toho, co řekl mm, paní Sanchez předsedo, takže o tom do toho nebudu, nepůjdu zacházet, ale chci, mám několik obecných poznámek. Často se říká, že je velmi důležité, aby byl byl, existovala spravedlnost, spravedlivý soud e, pro společnosti pracující v kaltelu. S tím souhlasím. co jsou, e, eh, týká základních práv. Když se podíváme ale na e, ten postup, e, jsme mluvili, to není spravedlivý soudní proces, protože vlastně e, Někdo, kdo dělá něco špatného, dostane, bude mít z toho výhodu, pokud udá někoho jiného. Nebudou v podstatě potrestáni. To nemyslím, že je spravedlivý soudní proces. A já chci říci, že komise téměř automaticky aplikuje ten postup toho odpuštění uh, uh, zavinění v případě tento postup eh, schovývavosti by eh, měl být poslední, jaksi poslední útočiště vedle jiných postupů, které by se měly aplikovat. Ne automaticky. Domnívám se, že porušením smlouvy um, aut, automaticky zákaz eh, zveřejňování nebo informování uh, to je proti smlouvě. Transparentnost je pravidlo. Tady někdo telefonuje. Takže nemůže být uh, úplný zákaz eh, z, z informování. To, každý ten zákaz by měl být odůvodněn případ od případu. My bychom mohli zvážit určité pokyny pro soudce, ale soudce by měl to zvažovat případ od případu. Dále se zpravodaj pokouší v pozměňovacím návrhu 60, 158, 6 dát nějaké um, pokyny. Je to velice obtížná věc. V podstatě tady hovoří o možnosti obráceného důkazního břemene. Já mám problém s tím, co navrhuje zpravodaj, že nejprve se muselo demonstrovat, že jste utrpěli škodu. To můžete demonstrovat pouze, pokud máte přístup k důkazům. Ale k důkazům dostanete přístup pouze, pokud jste byli schopni eh, demonstrovat, že jste utrpěli škodu. Takže to je pak velice obtížné pro oběti eh, těch ehm, antikonkurenčních eh, praktik eh, dostat nějakou žalobu k soudu, protože se nikdy nedostanou k potřebným důkazům. To bude vyžadovat další diskusy a řešení, protože to efektivně znemožní malým stranám obětem velkých kartelů vůbec se někdy Eh, domoci nějakého kompenzace a odškodnění. My stále podporujeme eh, tu myšlenku kolektivního eh, kolektivní žalob a na schůzi s stínových zpravodajů se mm, pokusíme trošičku přiblížit, ale plně podporujeme myšlenku kolektivních žalob. Tady by měl být měl být vyvážený nebo dobrá rovnováha mezi eh, veřejným a soukromým sazováním práva, veřejné nebo soukromé mm, sazování práva by nemělo být prakticky znemožněno. A na závěr, kromě toho, co řekl paní Sanchez Presero, ohledně eh, rozhodnutí eh, na ruku, na odškodnění. Pokuta není kompenzace, ale trest za eh, nesprávné chování. To by mělo být odděleno od, od, od náhrady škod. Samozřejmě musí to být rozumné eh, pro společnosti, které mají pocit, že jsou jaksi je s nimi nakládáno nerozumně, tak těm bych řekla, tak ne, nedělejte kartely, ne, kartely ne, nebo ne, neporušujte pravidla hospodářské soutěže, to je nejlepší rada, kterou mohu dát. Děkuji za zelené. Někdo si přeje slovo za zelené? Yes. Ano, já tady Base zastoupím. Znovu se omlouvám jménem svého kolegy, který tady dnes nemůže být. Rád bych řekl pár slov eh, na jeho místě k této zprávě. My tuto zprávu vítáme, ale máme dvě takové obecné poznámky na úvod. Za prvé, pro většinu obětí porušení práva volné soutěže není možné dosáhnout kolektivně toho, aby bylo dodržováno nebo dodrženo jejich individuální právo na náhradu škody. Je tedy téměř nemožné na vnitřním trhu zjistit eh, dopad porušení práva volné soutěže na jednotlivce a to je tedy zdrojem nedůvěry spotřebitelů ve vnitřní trh. To byla první poznámka. Druhá poznámka se týká dalšího problému a sice pokud podniky nebudou čelit stížnostem a žalobám ze strany spotřebitelů, budou mít pocit, že mají právo porušovat tedy právo na ochranu volné soutěže. Kompromis, který nám navrhuje zpravodaj, by měl tyto největší problémy pomoci vyřešit. Nicméně navrhované pozměňovací návrhy podle našeho názoru to skutečně neumožňují. Pokud zde nebude mechanismus kolektivního odvolání, nebo tedy kolektiv redress, podle našeho názoru by bylo opravdu obtížné si představit, jak by takovýto kompromis mohl umožnit zabránit tomu, aby se neporušovalo ze strany určitých podniků právo na ochranu volné soutěže. Použití kolektivních eh, žalob nám umožňuje opravdu postihnout podniky, které porušují konkurenční právo. My potřebujeme soukromou iniciativu ve formě kolektivní žaloby podle soukromého práva. Potřebujeme, aby úřady na ochranu volné soutěže plnili svůj úkol, aby poskytli ochranu před spory, které zneužívají situace, aby také zajistili ochranu volné soutěže na evropské úrovni. Oba dva tyto mechanismy jsou podle našeho, podle našeho názoru stejně důležité a musí být zajištěny. Náš stínový zpravodaj, který zde dnes není, bude v tomto smyslu spolupracovat se zpravodajem a našimi kolegy, bude pracovat na vyvážených pozměňovacích návrzích, které umožní vytvoření vyváženého právního rámce ještě před koncem tohoto volebního období, který bude náležitě chránit oběti. Děkuji. Okay, thank you. Uh... Děkuji. A teď za zelené, Dirkian. Eh, no, já jsem za EKR. Ne, já jsem se, já jsem se snažila jenom, abyste mě věnoval pozornost. No, děkuji paní předsedkyně, já se omezím pouze na čtyři komentáře. Možná to pro někoho bude překvapivé, ale EKR do velké míry podporuje návrh komise. Souhlasíme s tím, že je důležité nalézt rovnováhu mezi veřejnoprávním a soukromoprávním vymáháním hospodářské soutěže, protože jinak by byla hospodářské právo jako tygr, který nemá drápy. Pokud chceme zlepšit eh, přístup eh, poškozených k očkodnění, tak eh, to, toto je cesta, kterou zcela jistě vítáme, takže já bych chtěl pochválit komisi. Tento návrh by podle mého názoru měl být schválen bez jakýchkoliv změn. My, však, my, my jsme však proti mechanismu kolektivního očkodnění, která se zavádí přímo v této směrnici. My bychom raději, aby to bylo doporučení, tak jak to navrhuje komise. Podporujeme princip kolektivního očkodnění jako takový. Myslíme si, že by měl být eh, tam eh, k dispozici v členských státech, ale podle našeho názoru není nutné zavádět eh, mechanismus kolektivního očkodnění přímo do této směrnice. Komise usiluje o koherentní horizontální přístup ke kolektivnímu očkodnění, ale myslíme si, že by nemělo docházet k harmonizovanému e, systému kolektivního očkodnění tak, aby to bylo jaksi pro všechny, protože podle našeho názoru to pak není vhodný, vhodné ani pro, jedno, pro jeden členský stát. Já jsem sem před, předložil 10 pozměňovacích návrhů a chceme e, se velice úzce držet toho původního návrhu komise. Ale některé části tohoto návrhu eh, by měly příliš daleko sáhlé následky na procesní právo jednotlivých členských států, takže bychom chtěli některé články odstranit, aby nadále platily vnitrostátní postupy. Naše hlavní obavy se týkají ochrany dokumentů programu schovývavosti v případech eh, vymáhání škody. Vzhledem k tomu, že veřejnoprávní vymáhání je nesmírně důležité v oblasti soutěžního práva, musíme zajistit to, že soukromoprávní vymáhání nesníží účinnost programu schovývavosti. Je e, důležité, e, pardon, k tomu, aby se odhalovaly kartely, tak se v tomto systému navrhuje snížení e, pokut pro někoho, kdo pomáhá a proto tyto programy schovývavosti jsou nejúčinnějším eh, nejúčinnějším nástrojem k odhalování kartelů, využívání těchto informátorů, těchto whistleblowerů. A proto je také důležité chránit tyto whistleblowery. Chceme zároveň zachovat eh, pobídky pro to, aby firmy spolupracovaly v rámci programu schovývavosti a proto bychom chtěli zachovat návrhy komise, které se týkají důvěrnosti dokumentů předložených těmi, kteří chtějí využívat ten program schovývavosti. Já chápu, že někteří kolegové chtějí oslabit tuto ochranu, ale tyto dokumenty jsou naprosto zásadní pro to, aby fungovaly eh, ty, ty pobídky pro whistleblowery a celý ten program. Myslím si, že neexistuje žádná alternativa k tomu, eh, než používat whistleblowery. Co, jak jinak bychom postupovali? Máme někoho, eh, máme být, eh, mít nějaké špiony ve firmách, máme odposlouchávat telefony, tím bychom porušili důvěrnost komunikace a to do hospodářské soutěže nepatří. Paní předsedkyně, já si stěží mohu, vůbec si nedokážu představit, že byste toto chtěla, ale tak nakonec skončíte, pokud nepodpoříte ten původní návrh komise. Děkuji. Děkuji. Ještě si někdo hlásí za slovo Jürgen Zague? Danke, Sharon. Děkuji, Sharon. Stručně. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za jeho práci a také chci poděkovat komisi. Dlouho se na tom pracovalo a mm, teď je na stole tedy konkrétní návrh ze strany komise a to si také zaslouží poděkování. Z mého hlediska je ten návrh eh, kvalitní, eh, různé technické doladění jistě má smysl, ale podstatě se mi zdá, že ta předloha je poměrně dobrá a z mého hlediska eh, já bych chtěl posílit, jak se to základní směřování komise. Eh, k těm kolektivním žalobám v podstatě je to považuji za správné. Otázka je jenom zda eh, se to má regulovat této zprávě, anebo zda komise by neměla k těm kolektivním žalobám vydat nějakou obecnou směrnici. Otázka je, zda by nebylo lepší to téma tady, jak si opatrněji k tomu přistupovat v této zprávě a nechat to na zvláštních e, směrnicích. A, ale e, nemyslím, že by bylo dobré to eh, rozmělňovat na eh, řadu drobných nebo jednotlivých směrnic, to by zase bylo příliš. Z těch důvodů, které jsem uvedl, ehm, my podporujeme ten návrh komise a mm, nemáme pozměňovací návrhy, ale jsme připraveni pracovat na celkové konstrukce. Těším se tedy na debatu a diskuse. Děkuji. Takže to je konec stínových zpravodajů. Někdo další si přeje slovo ještě k tomu? Hans-Peter Martin, prosím. Já tady mám seznam. Takže Hans-Peter. Děkuji, paní předsedkyně, já mohu být stručný. Protože už tady bylo zřečeno Um, mnohé, mm, je to bohužel zase legislativní opatření, které je velmi obsáhlé, velmi komplikované. Já vím, že to není chyba zpravodaje, ale návrhu komise a přesto eh, k té všeobecné evropské diskusi myslím, že nějaké, bychom měli pracovat nějaké zkrácení a zjednodušení tohoto textu. Druhá věc, eh, chci se zeptat, co můžete udělat v této konkrétní souvislosti. Eh, jak jsou tady z, v té diskuse se ukazují různé zájmy různých osob, takže je jasnější, odkud to pochází. Je to otázka tedy legislativního eh, tlaku, je otázka, zda je varianta. Myslím, že každý, na každém návrhu je zjevný, Eh, že celá řada zainteresovaných osob má dobré myšlenky, ale eh, voliči by měli vědět, odkud ty myšlenky pochází. Děkuji. Eh, děkuji. Já mám, že máme 46 pozměňovacích návrhů, tak možná něco k tomu řeknu. Sama téma mého návrhu bylo v podstatě v souladu s tím, co mm, se projednávalo ve výboru v minulosti, takže vás to nepřekvapí. Několik jich ale zdůrazním. V jedné věci uh, jsem. Mm, eh, ta, se týkalo odkladu veřejných eh, pokut, na, následné případy. Ne, to nešlo o jejich omezení, ale v to, že mm, ta pokuta by mohla být tak vysoká, že by v podstatě tu společnost vyřadila z provozu což nechceme mm, ve kvůli zaměstnancům, ale někdy se to může stát. Ale znamená to pak také, že nedostanete žádné odškodnění, takže to jsem, na to jsem chtěla upozornit, že v některých případech by měla být možnost odkladu platby, eh, protože nechceme, aby ta pokuta měla jaksi přednost před odškodněním spotřebitelům. Co se týče formování, eh, zveřejňování důkazů, schoví, postup schovývavosti, to je eh, tak velmi citlivá rovnováha. To bych spíše jenom tak trošku se k tomu přiblížila v tom smyslu, že někdy prostě mohou být okolnosti, kdy ty informace se musí uvolnit, protože jinak spotřebitel nebude schopen získat odškodnění. Zase ehm, tady mohou být různé odstíny, a které jsem se pokusila indikovat ve svém pozměňovacím návrhu. Eh, doba promlčení, tedy kdy eh, můžete předložit tu žalobu, bude tu žalobu je, by měla být delší. Já jsem použila stejné období, jako je eh, Británie, což je největší trh e, tyhle žaloby na očkodnění a nevidím důvod, proč by tam měl být ten nejnižší standard. E, v EU, mm, protože už to bylo vyzkoušené, protože to je v Británii, neznamená, že to je špatné. Mm. To je předání je mm, obhajoby je legitimní, to bych tam mělo zůstat. Je tady pár věcí, kde možná můžete eh, jaksi komerčně předpokládat, že se náklady předají jinam ale bylo by obtížné to ukázat, takže já jsem se to pokusila nějak doladit. Neřekla bych, že obracím důkazní břemeno, ale je to takový logický komerční předpoklad. Jak v komerčním případě jedna firma proti druhé, tak spotřebitel, typ společnosti. Je to rozumné východisko, protože zase ta společnost, eh, co působila v kartelu, ví, zda se něco předávalo dál. A to by se při standardním podnikání stalo. Já bych mm, tam dala povinnou možnost mm, urovnání, um, vyřešení sporu dohodou. Mm, myslím, že máme rádi ty alternativní řešení sporů, by bylo dobré, aby tam ta možnost byla. E, pak jsem dělala ještě pár dalších věcí, které nejsou nutně pro sporu s tím, co dělají další. Ale přiznávám, že se pokouším najít střední cestu mezi tím, co bych si přála, totiž mnohem přísnější, tvrdší postup a jeho případech a tím, kde je možné dosáhnout rozumného výsledku. Takže ještě někdo další chce k tomu něco? Ne? Komise? Nikdo? Komise? Chcete stručně slovo? Děkuji, paní předsedkyně, já mohu pouze stručně k tomu se vyjádřit. Mohu potvrdit, co už řekl pan Schwab, že není důvod měnit ten právní základ, ten, takže velice rádi budeme spolupracovat i nadále s Evropským parlamentem na této legislativě. Také vítáme závazek konference předsedů, že chtějí dokončit tuto legislativu ještě před tím, než budou další volby do Evropského parlamentu a také velice rád souhlasím s tím pozváním, pana Švába, abych se zúčastnil schůze s ním a se stínovými zpravodaji, kde bychom projednali všechny věci, které se ještě musí projednat. A také jsem ráda, také jsem rád, že mnozí poslanci ocenili program schovývavosti a hovořili o tom, jak je to důležité a také o tom, eh, že ocenili, že se chceme, snažíme najít rovnováhu mezi veřejnoprávním a soukromoprávním vymáháním. Děkuji a teď zpravodaj znovu was Edith Meiter gerade gesagt hat. Also man muss deutlich machen, wir haben die Kommission bereits. No, děkuji, já jsem rád, že se některé věci vyjasnili a jsem také rád, že my už jsme pozvali komisi, také jsme měli slyšení, kde se mohly vyslovit všechny strany, protože jsme tam přišli. Takže to bylo od začátku transparentní a trošičku to souvisí se s Mm, právo konkrétní konkurenceschopnosti, kterou už výbor tohoto parlamentu dělá leta. Je kolega mm, byl pravodajem, já taky letos Tremosa. Je tam celá řada bodů, eh, které se tam, která tam je, tedy mm, co tam ta komise zařadila, že to je od začátku transparentní. Na jedné straně jsou obecné argumenty, které eh, se přibližují přání kolegy Martina. A na druhou stranu jsou tam samozřejmě mm, mm, ty podrobnosti, které jsou velmi důležité. Pro paní Infeld, že tady není princip spravedlivého soudního procesu. Ehm, toto ale není, toto je mm, porušení řádu nikoli trestní ehm, řízení v, v trestním právu to také ale platí jako důvod pro eh, větší schovývavost, takže to nejde proti sobě. Jasné je, že ta škoda, která vznikla, musí být nahrazena, ale trest eh, za porušení obecných principů eh, může být stejně jako v procedurálním právu, může být redukována. Um, za druhé je tady celá řada bodů, mm, i kde se s komisí shodneme, proto jsem rád, že kolega Klute řekl, že e, v principu se jedná o technické doladění. A kolega Epping dal 10 pozměňovacích návrhů, jestli to je přesně ta střední cesta, to nevím, ale um, jistě se tam najdou věci, kde se to ještě dá zlepšit. Myslím, že komise s tím návrhem na jedné straně ty prvky kolektivních žalob eh, dává jako doporučení radě, na druhou stranu ty přímé otázky se mm, tam snaží řešit a je to dobře eh, rozděleno. A proč? Protože členské státy stále jaksi tam jsou rozdíly jak se ty členské státy snaží využívat metody procedurální ekonomiky, aby sloučily ty žaloby. My v Německu, eh, zase to nemusí být špatné, co je z Německa, eh, zákonem Kapmut, eh, vzorový proces pro kapitalové případy, jako to se stalo před několika lety, byl to takový vzorový případ telekomunikační společnosti, že E, to sloučení těch podobných žalob není tak snadné, jak se může zdát na první pohled. E, proto jsou kroky, které musíme udělat společně všechny členské státy, abychom se dostali jaksi do situace, kdy přeshraničně by bylo možné utvářet ty kolektivní žaloby, jak bychom si to přáli. Proto jsme tam zachovali to, že komise na jedné straně tam máte kolektivní žaloby i jako doporučení členským státům a na druhou stranu harmonizované oblasti eh, by měly být mm, ta směrnice. Pak je tady jedna otázka, jak přistupovat k těm dokumentům, které základ, hlavním svědkům umožní přístup k dokumentům a tím pomohou spotřebitelům a jiným pod, podnikům. K tomu, co říká komise, podnik může vstoupit do toho programu rychle jenom, když je jasné, procedurálně jasné, že předložené dokumenty jsou chráněny. Jenom tím Evropská komise eh, a veřejnoprávní jaksi orgány eh, dostanou ten přístup je v zájmu občanů. Takže ty dokumenty musíme chránit tak, aby to bylo v zájmu spotřebitelů. Ta kategorie dokumentů, které se dostanou do toho postupu, by měly mít absolutní ochranu, tedy vůbec neměly být zveřejňovány za jakýchkoliv okolností. Evropský soudní dvůr se v obou mm, případech e, s tímto vyrovnal určitým způsobem a řekl, že rozhodl, že to není tak jednoduché. Jeden e, mm, soudce um, Evropského soudu řekl, že by ta ochrana měla být možná, pokud to zákonodorce rozhodne. Já uh, nicméně ve své formulaci v článku 6 e, cházím z toho, že soudce posuzuje nějaké řízení. Nejprve musí posoudit všechna podání a pak všechny dokumenty, které jsou relevantní Eh, považovat jaksi eh, nebo posuzovat jednak v zájmu poškozených a jednak v zájmu eh, těch slavných svědků, které, kteří poskytli dobrovolně dokumenty komisy. um, nejsou to kompromisní návrhy, které byly předloženy, to je můj názor. Ten kompromis se teprve musí vypracovat po jednáních zde ve výboru. Já jsem ten výbor v článku 6 ten kompromis již předložil, protože se domnívám, že soudce, který je, kterému přísluší vést to řízení, eh, na základě všech dokumentů, které má, tak je může pak seriózně posoudit. A sám může rozhodnout, jak jsou důležité eh, eh, na ochranu těchho programů schovývatosti a na druhé straně, jak důležité jsou pro podání žaloby. A pak je to tak, že samozřejmě tato směrnice upravuje jenom řízení před soudem. A to je trošku rozdíl. Paní kolegyně Infeld řekla, že žalobce má zájem na tom eh, podložit vlastní žalobu těmi fakty, to jistě, ale má e, také zájem ten akta dostat od komise. E, protože komise má přehled o všech těch dokumentech, takže tady musí být e, jasně řečeno, že tady se upravuje jenom přístup v civilně právním procesu, tedy po podání žaloby, ne pro přípravu žaloby, protože komise má dokument ve svých složkách, které, o kterých se tady nemluví, ale to jsou upraveny směrnice z roku 2001. Ehm, to by znamenalo vytváření nových pravidel a pokud budou vytvořeny, tak by se to týkalo jak akt, tedy komise, tak pro ten proces vlastní. Druhý bod, eh, tedy předání dál. Otázka toho, zda žalující vůči tomu žalovanému Ehm, může říci, že ehm, ta, ta škoda vlastně byla předána dál odběrateli v tom dodatelském řetězci. Když se na to komise podívá, tak je představitelná situace, ehm, to je jeden z eh, předsedajících soudců Ruského soudního dvora, že přímý a nepřímý odběratel společně žalují, tak eh, nebude možné různé žaloby nějakou směrnicí je donutit, aby to podali na stejné místo. Pak bude možnost pro usnadnění důkazů, aby obě žaloby nakonec mohly být úspěšné jenom proto, že nelze prokázat, že žalující eh, předal eh, dál své škody. My nechceme duplicitní odškodňování, my chceme odškodnění, ale jenom tam, kde vzniklo a jenom jednou. Ehm, článek 13.2 eh, toto nezajišťuje. Já, eh, kolega Sanchez Presero podal zajímavý návrh, ve svém úvodu o tom nemluvil, ale samozřejmě má zájem na to, aby ty duplicitní škody nevznikaly, tedy aby bylo jenom jedno odškodnění. A ehm, Zda to může být tak jednoduše formulované, jak to prezentuje Kaloga, to nedokážu teď posoudit, protože ten soudce, který rozhoduje, zda došlo k tomu přenosu ehm, na navýšení ceny, tak Eh, on vlastně o tom neposuzuje, on jenom posuzuje, zda žaloba je podložená. A když eh, rozhodne, že ano, tak pak tomu musí dát zapravdu té žalobě, bez ohledu na to, jaké další řízení probíhá. Jsou eh, ještě další otázky, které mají velký dopad. To je otázka té společné nerozdílné odpovědnosti, joint and several. Pak je tady otázka lhůt, které předkládá, navrhuje komise. O tom ještě budeme diskutovat, ale myslím, že argumenty kolegů, kteří se hlásili o slovo, v podstatě byly mm, přiměřeným způsobem zohledněni. A časový tlak, o kterém se tady mluvilo, že musíme pracovat na řešení pod tlakem, Eh, k tomu řeknu, že to eh, řešení musí být rozumné ve prospěch spotřebitele, ale také zájmu systému eh, co nejrychleji odkrýt kartely. A ta je ta rovnováha, kterou jde. Ta, mm, jinak to tu úspěšnou práci Evropské komise odkrývat kartely tím programem schovývavosti bychom tím ohrozili. Děkuji vám. Okay, thank you very much. Um, Děkuji. Hlasovat bychom měli 15. prosince. Já myslím, že to budeme muset odložit, ale na kdy? Je to v těch mých sděleních, které jsem nepřečetla, protože tady nebylo dost lidí, aby se má sdělení uh, vyslechlo, takže se vrátím ke sdělení předsedkyně. No, we haven't got a proposed new date. Nemusíme navrhnout nové datum, ale v každém případě to budeme muset později ještě rozeslat, pokud nebudeme mít teď nějaký návrh. Samozřejmě pokud bude to naše stanovisko připraveno včas eh, pro výbor Jury, tak si můžeme dát více na čas, pokud to bude nutné. Zřejmě to bude 27. ledna. Takže pravděpodobná schůze, na které se bude hlasovat, se bude konat 27. ledna. A teď poslední bod pořadu jednání, bod číslo 8 pojištění přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Spravodaj Sampo Terho, kterého jsem tady před chvíli viděla. Sampo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Drazí kolegové, rád bych poděkoval všem, kteří předložili pozměňovací návrhy k mé zprávě. Obecně se jednalo o konstruktivní pozměňovací návrhy, které zlepšují znění zprávy. Já nebudu zacházet do detailů, ale stručně navážu na ty hlavní principy. Už z prvních diskusí vyplynulo, že je zde názor že nepotřebujeme silnou harmonizaci na úrovni EU v této oblasti, ale je třeba vyměňovat si zkušenosti a nejlepší postupy. To by mohlo být užitečné. Třeba také zachovat individuální zodpovědnost ve všech, stá- ve všech eh, fázích. A nakonec také přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem jsou pokryty dvěma různými typy pojištění, které nemohou být zaměňovány. Na základě těchto principů mohu přijmout pozměňovací návrhy, které se týkají bezpečnostních pravidel, informací a zahrnutí příkladu. To jsou 16 a 53, týká se to také preventivních opatření. Jsem také proti některým pozměňovacím návrhům, protože si myslím, že tam nemusíme mít duplicity. V tomto případě zde není žádné univerzální řešení. Já tedy nepodporuji pozměňovací návrhy, které se týkají harmonizace. U některých pozměňovacích návrhů jsem úplně nepochopil eh, jejich smysl, možná se ztratil někde v překladu a proto bych rád žádal o vyjasnění pozměňovacích návrhů. 1. Pan Langen, 12. Pan Beset a číslo 34. Pan Tuvals. Já už jsem připravil pozňovací návrhy, které dostali stínoví zpravodajové a teď se těším na vaše komentáře a názory. Děkuji. Děkuji za EPP pan Langen. Vielen Dank eh, an den Berichterstatter. Velice děkuji. Děkuji za slovo a také bych nejprve chtěl poděkovat zpravodaji. Myslím si, že těch 68 pozměňovacích návrhů, to znamená, že to je kvalitní zpráva, i když stále tam ještě zřejmě prostor k dalšímu zlepšení. Já se teď rozhlížím, kde jsou ostatní eh, a chci se zeptat, eh, respektive chci se zeptat, kdy byly rozeslány ty kompromisní návrhy, protože já sám jsem je asi ještě neobdržel a mm, zase to není tak hrozný problém, protože stále ještě máme dostatek času. Myslím si, že účelem návrhu komise eh, je tedy lepší systém pojištění pro eh, budov a tak dále, infrastruktury pro případ přírodních a člověka způsobných katastrof. Eh, jde o to, abychom lépe překonávali problémy, které byly způsobeny třeba mm, záplavami, rozvodněním řek, Mm, také jsou tam návrhy, které se týkají třeba rizikových přirážek, nápojistné a tak dále. Myslím si, že eh, ty, to, to pojistné je ospravedlnitelné a co se týče právní odpovědnosti, tak to je dobré pro všechny příslušné podniky i pro offshory. A uh, účelem je také dosáhnout eh, nebo zlepšit kompenzace za zničení e, infrastruktury a budov a také důležité, aby se to týkalo i jednotlivců a jednotlivých vlastníků bytů a domů. Myslím si, že jinak by to vlastně odrazilo um, fyzické osoby, aby se pojišťovaly svá obydlí. Kromě toho, podle e, stávajících předpisů, to bude příliš drahé, anebo možnosti Um, nebo ty rizika se tady objevují znovu. A to se domnívám, že z důvodu těch 660 pozměňovacích návrhů um, je tady možná společná linie a um, je možné dosáhnout pojistnou ochranu pro občany. A by ta povinná pojištění bylo mm, odmítnuto a celá věc jednoduše na Kolega předložil dobrou zprávu a já doufám, že alespoň s podporou Evropské lidové strany eh, se budeme schopni shodnout na kvalitní zprávě. Děkuji a ještě za SAD Antolín. Děkuji paní předsedkyně. Já řeknu pár slov eh, za kolegu, který zde nemůže dnes být, ale chce vyřídit své díky zpravodaji a všem kolegům, kteří přispěli k práci na této zprávě. Pozměňovací návrhy jsou dobrým pokračováním toho, o čem se zde dříve diskutovalo na našem výboru a nejsou zde větší problémy k dosažení kompromisu u těchto pozměňovacích návrhů. Je toho názoru, že pozměňovací návrhy spochybňují nutnost společné evropské politiky v těchto věcech, tedy ve věcech přírodních katastrof a tak podobně. Evropská unie má samozřejmě důležitou úlohu, kterou může se hrát především v oblasti informací, vědět, jak jsou rozšířené pojistky, jaké riziko na sebe berou pojistitelé, pojistníci, členské státy. Toto rozdělení je velmi nerovnoměrné, proto jsme toho názoru, že kdybychom měli k dispozici údaje v této věci, tak by to bylo mnohem, tedy velmi důležité, především v některých členských státech, které nemají potřebné zdroje. Pozměňovací návrhy hovoří také o tom, že je nutné, aby občané byli motivováni k uzavírání pojistek. Členské státy musí pokračovat v politice prevence přírodních katastrof, protože někdy nedostatek této politiky a někdy také nedostatečné uplatňování pravidel v oblasti pojistek může vést eh, k tomu, že škody jsou potom větší a proto tedy musíme klást důraz na politiku prevence a na spolupráci v této oblasti. A na závěr stínový zpravodaj vyjadřuje přesvědčení, že se určitě podaří dosáhnout pozitivního výsledku. Thank you very much. Uh, now Díky. A teď za skupinu ALDE Niels. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. E, já sám i naše politická skupina k tomu nemáme příliš komentářů. Myslíme si, že ten návrh zprávy je vyvážený. Máme pouze některé obavy, které jsme přetavili v pozměňovací návrh, který, který jsme předložili společně s kolegy. E, jde o to, proč se vlastně věnujeme přírodním a člověkem způsobeným katastrofám v jednom dokumentu. Možná by zde mohla být ještě nějaká třetí kategorie, už jsem o tom hovořil minule, mohla by zde být směrnice také o katastrofách způsobených komisí, což by také do tohoto kontextu dobře zapadlo. No, tak co se týče těch přírodních katastrof, tam není někdo, koho bychom mohli vinit, kdo by nesl odpovědnost. A z toho důvodu jsem také předložil pozměňovací návrh, kde se musí vyjasnit eh, ty přírodní katastrofy eh, nebo oddělit eh, přírodní katastrofy a člověkem způsobené katastrofy. Dále musíme také brát v úvahu to, na čem pracují jednotlivá generální ředitelství komise. A také musíme brát v úvahu i to, na čem pracují ostatní výbory. Pokud vím, tak komise eh, také spolupracuje se směrnicí o eh, odpovědnosti za eh, škody způsobené hm, v ekologické oblasti a také je tam směrnice, která se týká škod v souvislosti s jadernou energetikou. Myslím si, že, je důležité, aby, byly, aby tato legislativa byla propojena a aby nedocházelo k, duplik, k duplikování toho, co už bylo ošetřeno v jiné směrnici nebo v jiné zprávě. To je z mé, z mé strany vše a domnívám se, že nakonec eh, budeme mít k dispozici kvalitní výsledek. A mm, myslím si, že kolega asi nevezme v úvahu můj pozměňovací návrh, který se týká um, katastrof způsobených komisí. A teď ještě mm, další kolega. Děkuji. Děkuji. Teď budu hovořit eh, svým vlastním jménem. Vyjadřím se ke zprávě pana Terha, kterému děkuji za kompromisní návrhy. Jedná se o kompromisy, které nám globálně připadají přijatelné, ale z našeho hlediska jsou pořád ještě nedostačující. Pane Terho, zásadně se nezhodneme v určitých věcech a je to třeba určitým způsobem dořešit, protože tyto pozměňovací návrhy neodrážují žádnou silnou evropskou ambici. Neumožňují jít směrem k harmonizaci, prevence a pojištění. Naopak my si myslíme, že je třeba usilovat o větší soulad v této ochraně před riziky, která jsou čím dál více společná my jsme navrhli pozměňovací návrhy, které se opírají o tyto body. Míra penetrace by měla být doplněná mírou adekvátnosti pojistek v poměru k rizikům. Ty katastrofy, které jsou vyvolány člověkem, stejně jako přírodní katastrofy, jsou skutečně nadnárodní, přeshraniční, jak nám ukázali nedávné povodně. To znamená, že i řešení musí být přeshraniční. Proto potřebujeme harmonizaci pojistek, předsmluvních požadavků a dalších věcí v této oblasti. Proto potřebujeme také vytvořit evropskou databázi rizikových oblastí, například v podobě interaktivní webové stránky. Je také nutno posílit roli Evropské unie a národních orgánů, pokud jde o poskytování informací spotřebitelům. Pane Terho, vy jste vyžadoval vysvětlení k našemu pozměňovacímu návrhu číslo 12, protože jste ho prý nepochopil. Je to pozměňovací návrh, který já vám tady nebudu znovu číst. V podstatě se jedná pouze o to, že hranice mezi přírodními katastrofami a katastrofami způsobenými člověkem je čím dál průchodněj, průchodnější. Čím dál více naše lidské činnosti mají dopad na ekosystémy a často to může vést k přírodním katastrofám. Takže se na ty věci musíme dívat skutečně globálně. Děkuji. Thank you for the ECR, Ashley. Děkuji až za ECR Ashley. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za práci na tomto tématu. Myslím si, že ta původní zpráva byla dobře připravená a chci říci něco, co, eh, čím nesouhlasím s panem Pesem. Myslím si, že v tomto ohledu nepotřebujeme nějakou silnou celoevropskou akci. Eh, podporuji většinu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, většina z nich jsou vyvážena a také podporuji názor, že člověkem způsobené katastrofy musíme ošetřit zvlášť. Myslím si, že harmonizace na úrovni EU je kontraproduktivní, protože musíme brát v úvahy e, druh katastrof, které se stávají v jednotlivých členských státech. Celá řada pozměňovacích návrhů žádá členské státy a regiony, aby přijaly různá preventivní opatření. To vítám. Myslím si, že zde právě e, regionální úřady a vnitrostátní úřady jsou nejdůležitější pro, os, pro e, hodnocení rizik a, a také uh, Eh, tyto pozměňovací návrhy jsou mm, pozitivní, také souhlasí s tím, že neexistuje žádné univerzální řešení vhodné pro všechny. A musím říci, že mám určité drobné obavy ohledně eh, takzvaných toxických eh, produktů v oblasti pojišťovnictví. Mm, Nevím, zda opravdu zpravodaj to chce začlenit do svých eh, kompromisních eh, pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že celkově ta zpráva je kvalitní a že tedy mm, většinu pozměňovacích návrhů můžeme podpořit a podporujeme také ten původní text. Děkuji, říká předsedkyně za skupinu GUE, zde nikoho nevidím. Tak ještě Werner, ještě jednou se chce k tomu stručně vyjádřit. Zapomněl na jednu věc, můj pozměňovací návrh jedna v anglické verzi E, moji spolupracovníci to konstatovali. Já jsem Němčině řekl, je potřeba e, podniknout kroky na evropské úrovni, e, že pokud je to nutné, tedy v Němčině, na nejvýš. V angličtině je to přeloženo jako především. To je opak, to je pravý opak. To je obtížný překladatelský problém. Možná by se to mohlo tedy uh, blížit spíše mému textu, kde se říká, teď použít ten výraz Allen Fals, tedy než, ne, a nikoli uh, především, nebo obzvlášť. Takže jestli to mu správně rozumím, tak tam mělo být možná a ne uh, především, aby to bylo možnost a nikoli jaksi mm, zvláštní případ tak to jistě někdo mm, zaznamená, to, je, to byl váš tedy pozměňovací návrh číslo jedna. Ne, číslo jedna, ano. První pozměňovací návrh Langen. Někdo další ještě si přeje slovo? Se zdá tak ne, tak v tom případě Sampe dám, mám ještě jednou slovo. Paní předsedkyně, velice stručně já chci poděkovat za příspěvky a za vysvětlení. Těším se na setkání stínových zpravodajů pravděpodobně příští týden. Doufejme, že příští týden mým cílem je mm, tvořit krátký text, který eh, jasně definuje stanovisko parlamentu a jasn, dá jasnou odpověď na zelenou knihu komise a věřím, že společně se nám podaří tuto takovou zprávu vypracovat. Děkuji vám. Děkuji a to jsem ráda. My hlasování plánujeme 17.12., takže to by mělo být možné a pak bude první plénum v únoru a to bude tedy ten harmonogram. To je všechno pro dnešek a zítra ráno. Máme, zas, máme výměnu názorů s Angelem Goriou, generálním tajemníkem OECD. A on je obvykle velice zajímavý, je velice zajímavé, co říká, takže těším se, že se tady sejdeme zítra. Děkuji. Naschledanou.